Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? It's 10. Dámy a pánové, dobrý den. Už je deset minut po deváté, takže vás chci poprosit, jestli můžete vyzvat svoje politické frakce a členy vašich politických frakcí, aby dorazili, protože tady máme pouze tři lidi. Samozřejmě vysoce kvalifikované, to připouštím. No nicméně Eh, také je potřeba mít nějaké rozumné počty přítomných. Máme na programu mnoho bodů, takže já navrhuji, abychom začali. Nejprve tedy schválení zápisů Navrhuji několik drobných změn. Eh, chybí tady bod eh, sdělení předsedy, takže já bych to zařadil za bod 2. Nový bod, to se týká přijetí kompromisních návrhů k oficiální podpoře eh, vývozu Janik Shadow A protože já pod, budu muset během dopoledne se na chvíli vzdálit eh, pod 8, kde jsem sám zpravodajem, ten bych posunul na konec dopoledního zasedání. A paní Istval Provoč, bod 14, eh, kde ona je tedy zpravodajkou, ten také posuneme na příští zasedání, protože paní Quitzhout Rovol se nebude moci k nám dnes připojit. Jsou nějaké námitky k těmto pozměňovacím bodům? Nikoli dobrá. Zprávy sdělení předsedy. Jako obvykle, tedy toto zasedání bude vysílané přes internet, takže pozor na to, co tady říkáte. Eh, máte k dispozici ehm, příslušnou eh, dokumentaci k jednotlivým bodům. Kolega David Campbell Bannerman nám řekl, že změnil politickou frakci Přesunul se tedy do ECR, která se tím stává čtvrtou největší frakcí v tomto parlamentu a proto také složení tohoto výboru se změní podle toho. Budeme mít tři členy ECR a e, pouze jednoho EFR. Pan Kanšliter rozhodl se eh, vzdát své eh, funkce zpravodaje eh, o bilaterálních dohodách k investicím ve třetích zemích, kde byl tedy zpravodajem a proto já jako předseda se ujmu Eh, funkce zpravodaje eh, v této záležitosti, čímž tedy budu mít zase naložený větší úkol jako předseda. Co se týče eh, doby hm, hlasování, na rozdíl od toho, co bylo rozhodnuto nedávno na schůzce koordinátorů, příští zasedání 12 července, tam se bude výjimečně hlasovat v první eh, den eh, toho dvoudenního zasedání, proto abychom eh, mohli hlasovat o naléhavém stanovisku k věci, kde je příslušná, příslušný výbor AFET a e to, to bude a zbytek hlasování se přenechá nechá na 13. Doufám, že nemáte žádné námitky k to, to drobné výjimce z pravidla, které jsme přijali na schůzi koordinátorů posledně. Ještě jsem zapomněl bod 2, schválení zápisu ze schůze konané 23. a 24. května. Budeme zápis považovaný za schválení, pokud do konce tohoto zasedání nebudou vzneseny námitky. Čili nyní přistoupíme k bodu 3. Současný stav probíhajících trojstranných jednání. A postupně dám slovo eh, dotčeným zpravodajům Eh, kterých se tedy týkají ta trojstraná jednání. Vzhledem k návrhu nařízení měnící nařízení o vytvoření společného režimu pro vývoz eh, technologií. Eh, zpravodaj je zde přítomen. Daniel Kaspery, prosím. Ano. Vážený pane předsedo, vážení kolegové. Eh, já se omlouvám, pane Kaspery, přerušuje pan předseda. Já si vezmu sluchátka. Vážený eh, pane předsedo, eh, vážení kolegové, kolega Lechtvit mě pochopil, poprosil, abych z jeho zastoupení vám poreferoval o aktuálním stavu, protože musí být na jednání jiného výboru. V této eh, otázce už jsme hlasovali na výboru a stanovili jsme si eh, pozici. Eh, bylo to těsné, potom jsme tedy jednali i na plenárce. Odhlasovali jsme to v prvním čtení, ale konečné rozhodnutí jsme tedy zanechali ještě na později. Šli jsme do trialogu a většina stanovisek parlamentu byla prosazena na radě i komisi a ještě proběhlo poslední zasedání eh, ve Štrasburku eh, na posled, během posledního plenárního zasedání a tam jsme vyjednávali o třech bodech s radou a komisí. Myslím, že eh, zásadní bod, na který jsme se neschodli až do konce, je otázka já se omlouvám. Tady to klíčové slovo. Byla to otázka otázek, eh, tedy zásilek eh, novely. Jo? To znamená, zda bychom měli stanovit nějakou nejnižší hranici, eh, pod níž by se to stá, tedy snadněji vyváželo. Rada byla proto, komise nás podpořila, pardon, rada byla proti, komise nás podpořila, ale potom jsme museli tedy uznat, že to je poradu téma které je zcela nepřijatelné. Takže eh, na tom by se zasekla bývala celá eh, ta eh, otázka, celá ta záležitost. Takže nakonec jsme našli text, který stanoví, že, až, že do roku 2013 komise předloží nějaký nový návrh a i toto téma tam bude upraveno, to znamená zásilky A To znamená, že eh, se komise i rada zavazují k tomu, že se to bude eh, řešit v nadcházejícím roce a komise musí předložit eh, návrh pro, na novou legislativu. A sice jsme tady nebyli schopni prosadit na teď posun, ale alespoň jsme zajistili, abychom se do toho tématu mohli ještě jednou otevřít, eh, pustit eh, během eh, tohoto volebního období. Chtěl bych poděkovat kolegovi Lajkvírovi, myslím, že to udělal velice dobře a i děkuji za podporu sekretariátu panu Hobrovi. A já myslím, že teď to samozřejmě ještě jednou může rada mm, potvrdit a my s tím budeme moci být velice spokojení do budoucna. Děkuji vám za informace. A teď... A také poděkuji panu Hovorerovi. I Jarkovi Lajfidžovi. Potom k otázce. obecných zásad eh, k oficiálně eh, podporovaným úvěrovým eh, úvěrům, vývozním úvěrům tak 23. Eh, března, eh, tedy pardon, května mm, byla dosažena na dialogu prakticky eh, schoda ve všech otázkách. Naši to je Janik Šato, ale ještě vám řeknu, že závěrečné zasedání bylo 17. června, která, které to mělo vytvořit kompromisní text, ale nevím, jak to dopadlo. Tohle zasedání. Takže doufáme, že Janek Šedel nás o tom bude ještě schopen informovat. Pokud je o mou vlastní zprávu k výjimečným eh, opatřením pro eh, země ve stabilizačním procesu, to znamená na země západního Balkánu, tak tam bych vám rád oznámil, že konečně po dlouhých měsících vyčkávání rada přijala eh, vyjednavací mandát pro eh, druhé zasedání dialogu, eh, které proběhne 29. června. To je dobrá zpráva, protože bohužel prakticky 6 měsíců jsme nebyli schopni dokopat radu, aby se s námi byla připravila a byla, bavi, a byla schopná bavit. Pokud jde o mm, nabít nařízení parlamentu k mm, uskutečnění eh, článku 10 eh, protokolu OSN o střelních zbraních eh, a pro v otázku tranzitu a dovozu střelních zbraní a jejich součástí. Tam jsme měli zpravodajem pana Jakolína. Nevidím ho tady. První trialog podle mých eh, poznámek proběhl 15. června a druhý má proběhno 23. Ale nemáme informace o podstatném o pokroku při vyjednávání v těchto otázkách. Pokud jde Pokud je o ten eh, průřezový dialog k finančním instrumentům, ke kterému já, nebo ve kterém se účastním já, za delegaci Evropského parlamentu, tak tam došlo k pokroku. Dosl- dohodli jsme se na společném stanovisku parlamentu. Dostali jsme eh, návrh komise na Mm, začlenění některých věcí, které tam parlament chce mít v, k aktům v přenesené pravomoci, takže je tam prostor k dohodě v nadcházejících týdnech. Helmut Scholz je tady a je to tedy zpravodaj pro naši otázku v těchto průřezových otázkách a jistě nám k tomu chce něco říci o stavu této eh, věci. Děkuji, pane předsedo. Já si eh, Teď tedy přistupujeme k dalšímu kolu těchto jednání. Budeme se, eh, tady se soustředujeme na hlavně procedurální a institucionální otázky s tím, že neotevíráme um, uh, obsah uh, té tématiky a snažíme se uh, přesvědčit komisi i radu aby souhlasili se zahrnutím spolurozhodování do vlastního textu nařízení. To znamená, že takto bychom měli garantováno, že parlament bude mít možnost spolurozhodovat v rámci vlastního nařízení. Rada, pokud rada a komise by souhlasili s tímto naším přístupem, tak si myslím, že bychom mohli brzy eh, konzultace dokončit a dospět ke úspěšnému závěru, eh, tedy přijetí tohoto mm, eh, nástroji, na kterém náš výbor pracuje už dva roky. A tak to bychom vzali v úvahu. To jsou dvě důležitá témata. Za prvé nástroj ICI, který Eh, je v kompetenci našeho výboru a DCI eh, pro výbor DV. A tyto eh, dvě témata jsou velice důležitá pro partnerské země, čili je v zájmu Evropské unie a všech tří institucí, aby nalezly dohodu, tak abychom tento program mohli realizovat v tom časovém rámci, který očekávají eh, třetí státy. Já bych také chtěl říci, že jaksi já se držím znění a, vnímání toho nástroje, tak jak jsme se dohodli v rámci s radou a výborem v prvním čtení. To znamená, že obsah toho, kde chceme mít to spolurozhodování, by mělo být také předmětem budoucí eh, regulace. Eh, děkuji. To byla velice složitá jednání, protože tam jde o tři, čtyři výbory, které jsou zapojeny. Je to taková Eh, průřezová horizontální záležitost a já jsem velice rád, že tento parlament eh, byl schopen přijmout společné stanovisko po velice dlouhých a otevřených jednáních a je to, myslím, dobrý příklad parlamentní demokracie. A chtěl bych poděkovat našim zpravodajům a zpravodajům z ostatních výborů eh, i panu Vidalu Kvadrasovi a který má na starosti eh, delegace Evropského parlamentu a prokázal veliký smysl pro kompromis a současně i pevnost eh, v postojích vůči radě i komisi. A to je eh, velice, především velice důležité, aby byl Evropský parlament schopen prosadit ty body, které považujeme za zásadní a současně, abychom přitom byli schopni dostatečného kompromisu při jednání s ostatními strukturami Evropské unie. Takže nyní přistoupíme k bodům 4, 5 a 6. Všechny tyto tři body vlastně se týkají stejné otázky, což je změna koncesí Eh, v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a dotýká se to dohody s Austrálií, s Argentínou a s Novým Zélandem. Jak víte, při výměně názoru na minulém zasedání jsme vyslechli podrobné vysvětlení z komise a vzhledem k tedy k těmto vysvětlením a vzhledem k dohodám, které existují, já navrhuji, abychom tyto e, dohody e, schválili eh, tak, jak jsou. Týká se to tedy vztahu v rámci VTO a dohody o koncesích s Bulharskem a Rumunskem. E, v souvislosti s příslušnými články GATU. Argentina, Nový Zéland a Austrálie, co se to týká především zemědělství. Nástroj použitý tady je, to je, tarifní eh, s cílenou kompenzací pro dotčený stát ty částky nejsou vysoké a nemá to žádný negativní dopad na eh, dotčená odvětví v Evropské unii. Všechny dohody byly podepsány, takže podle mého názoru je můžeme odhlasovat 13. 30. srpna po letní pauze. Takže bych chtěl se zeptat, jestli třeba stínoví chtějí něco říci na toto téma. Petr, Kast, Kastner, EPP. Thank you, chairman, very much. Děkuji, pane předsedo. Po tom, co jste řekl, není mnoho co dodat. Jak jste říkal, to jsou velice drobné úpravy. A ta, takška neutrální, nemá to žádný negativní dopad. Je to poprvé, kdy Evropský parlament přistupuje k, nebo se zabývá těmito takovými úpravami, eh, bude se Eh, poprvé, eh, když se jednalo o Kubu a Brazílii, tak to bylo před vstupem Lisabonské smlouvy eh, v platnost. Víme, že ještě několik takových případů nás bude čekat, to se týká Číny a Spojených států, kde zase bude parlament zapojený a obecně bych řekl, že tedy za naši frakci, podobně jak jste říkal vy, souhlasíme s tím, aby tedy tento mm, parlament tedy ty, ten návrh schválil. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Děkuji, pane předsedo. Ze strany komise myslím, že nemáme, co bychom doplnili k prezentaci Eh, kterou jsme měli na minulém zasedání výboru. Děkuji. Micro. Uh, next point is... Další je bod 7. dohoda mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Naším zpravodajem tady se jedná o návrhu doporučení a naším zpravodajem je Helmut Scholz. My jsme dostali z komise dokument 1. dubna, takže dávám slovo zpravodaji. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tentokrát projednáváme tuto otázku poprvé Můžeme tedy eh, se na ní zamyslet poprvé. V eh, dubnu jsme dostali zprávu a žádost Evropské rady k vyjádření se k, k zemědělskému obchodu s Nizozemskem. Já bych vám chtěl eh, připomenout, v čem spočívá tato dohoda. Navrhují se nové tarifní ústupky pro obě strany bilaterálním obchodu v konkrétních eh, zemědělských produktech. Je to výsledek eh, dvouletého eh, pravidelného revizního vyjednávání o zemědělských dohodách, tak jak, je, jak probíhá už od roku 1992 ve vzájemné obchod, podle vzájemné dohody. Norsko je samozřejmě jedním z klíčových obchodních partnerů je to pátý největší obchodní partner Evropské unie, a až dodnes i navzdory eh, dlouhé historii eh, dlouhých eh, bilaterálních obchodních vztahů dobrých. Mm, Norsko zatím neprofituje z toho, z toho uvolněného obchodního režimu. Já si myslím, že lze uvolnit ten režim pro Norsko a mm, náš obchod může zkvétat. Tahle otázka se týká zemědělské oblasti. Myslím si, že vývozy eh, do eh, z EU se více než dvojnásobily díky eh, koncesím, které byly odsouhlaseny posledně v roce 2003. A proto obchodní bilance je mm, velice negativní v této oblasti, protože Norsko kromě zemědělství kde mělo přebytek v eh, těch ostatních oblastech, ale v zemědělských produktech, zemědělské produkty tady se EU dováží. Čili pro EU ten potenciální efekt nové dohody by mohl být, že by měli eh, evropští zemědělci větší exportní přežitosti. A mohla by dojít ke zvýšení o 20 procent těch eh, evropských eh, zemědělských vývozů. Dnes je to za 150 milionů eur. Takže mohlo by to ovlivnit semena, cukr, rostliny, stromy, ovocné stromy a tak eh, dále a další eh, zemědělské produkty. Také se předpokládají liberalizace citlivějších produktů, jako je maso a mléko. by eh, se, stanovily, se, eh, vyš, by se vyšší kvóty a nižší sazby. A odsouhlasily to obě strany. Čili je to v zájmu obou stran. A za třetí? Pokud jde o dovoz z Norska, tak tam Evropská unie byla pro plnou liberalizaci eh, produktu, eh, kde by eh, Norsko nabídla bezcelní sazbu, nebo bezcelní zacházení. A to znamená, že ztráta celních přínosů nebo celních výběru cla by byla pro Evropskou unii 5 milionů eur. A proto o tom musíme rozhodnout. Obecně. A viděli jste samozřejmě to vysvětlující prohlášení. Já bych doporučil, abychom souhlasili s uzavřením té dohody a zeptali se komise, jaké další kroky je možné podniknout. a e, co je ještě třeba vyjednat v zemědělských dohodách s Norskem, i jako je například e, ochrana původu, SPS e, a tak podobně. je tedy všechno a jsem zvědavý na to, co nám řekne komise. Děkuji. Děkuji, Helmute. My čekáme na Belu Glatfeldera. Takže nejdřív dám slovo komisi. počkáme tedy na stínového zpravodaje komise. Grazie Presidente, grazie per darci l'opportunità. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že nám dáváte možnost představit tuto dohodu. Tato dohoda je výsledkem dlouhých jednání, která, byla, která vlastně měla za cíl přesvědčit Norsko o skutečném eh, cíli těch jednání. Potom ta jednání byla, byla zahájena v roce 2008 a v podstatě trvala dva roky. Byla, až, až vlastně vyústila v dubnu letošního roku podpisem té dohody. Rádi bychom poděkovali panu Šolcovi za jeho vynikající práci, za návrh doporučení která vlastně správ, velice správně stanovují rámec této dohody. Článek 19 dohody uvádí ustanovení týkající se opakovaných vyjednávání, revize každé dva roky. A nyní už jsme vlastně u druhé revize této dohody, což se vlastně vyplývá z těch objektivních potíží, na které narazilo Norsko, pokud jde o zahájení jednání o odvětví zemědělství. A tyto potíže souvisejí s prostředím a s podmínkami, ve kterých vlastně musíme vnímat norské zemědělství. Je to vlastně severské eh, prostředí s obtížnými klimatickými podmínkami, které je potřeba zohledňovat. A je také nutno konstatovat, že Norsko není eh, nijak agresivní vzhledem k evropskému trhu. 50 eh, spotřeby v agroalimentárním sektoru v Norsku je pokryto dovozy. A tyto dovozy pocházejí ze 70 se zemí Evropské unie. Takže všechny tyto faktory, o kterých jsem hovořil, vysvětlují, proč je Norsko trošku zdrženlivé, pokud se týká o další eh, liberalizaci eh, obchodu se zemědělskými produkty. Dovolte mi uvést několik čísel. Jde o uvolnění, o další tedy uvolnění o 20%, pokud se týká hodnoty dovozu ze, ze, ze zemí Evropské unie do Norska toto, ten, tato nová snaha o další uvolnění obchodu pokrývá zejména šest odvětví, a to maso, některé typy síru, obiloviny, ovoce a zeleninu a některé druhy rostlin. Když tato nová dohoda, jakmile tedy vstoupí v platnost, tak to bude znamenat, že 60 výměn nebo obchodování se zemědělskými produkty mezi Evropskou unii a Norskem by mělo být touto dohodou pokryto. Abych se zamyslel nad budoucností a odpověděl na otázku, kterou položil pan Scholz, tak my doufáme, že když se budou v budoucnu provádět revize této dohody, tak bude možno ještě zlepšit a posílit obchodování se zemědělskými produkty. Doufáme, že tato zlepšení budou tedy v následujících letech možná a zejména při revizi za další roky. To je vlastně ta pravidelná revize uvedená ve článku 19. Komise doufá, že budou možné nové koncese pro obě dvě strany díky této, tomuto ustanovení nebo doložce o revizi. Takže je to skutečný postup uvolňování, který se bude moci nadále prohlubovat, rozšiřovat zlepšovat a případně bude moci být ještě doplněn dalšími opatřeními, která budou usnadňovat eh, výměny a tedy obchodování mezi Norskem a Evropskou unii. I když to všechno probíhá v dosti složitých podmínkách, je velice složité nebo choulostivé dělat nyní nějaké dlouhodobé výhledy. Děkuji. Děkuji, můžeme eh, tedy požádat stínového zpravodaje, jestli se k tomu chce vyjádřit. Byla, prosím. Robert teljesen egyértelmű, hogy az Európai Uniónak. Já se domnívám, že je celkem eh, jasné, že my v Evropské unii eh, máme jaksi veliký zájem na zemědělské dohodě s Norskem. Norsko zatím nevstoupilo do Unie a nevíme, zda k tomu dojde. A pokud k tomu dojde, pak eh, bychom hovořili o plně volném obchodu, protože by se Norsko stalo součástí jednotného trhu. Takže my v Evropské unii budeme dál Eh, usilovat o volný trh s Norskem do té doby, než se k nám připojí. Čili my můžeme jedině podpořit takovéto iniciativy a jsme rádi, že se nezabýváme pouze těmi zemědělskými otázkami, které nám připadají jako hrozba pro evropské eh, zemědělce a naopak zabýváme se eh, problematikou, která je jaksi vystavená mezinárodní konkurenci a Eh, eh, sice eh, jsou totiž oblasti, například v dohodě se Švýcarskem nebo s Norskem, kde máme takový ten ofenzivní zájem, bych řekl, a takže já myslím, že mm, to můžeme v následujících tedy měsících, v následujících týdnech dál studovat. Někdo další k tomu má nějaké připomínky? Ptá se předseda. Prosím. Uh, děkuji. Děkuji komisi za její připomínky. Myslím si, že je důležité dobře chápat, o čem tady mluvíme a děkuji za to vysvětlení podmínek Eh, našeho obchodu s Norskem. Norsko je opravdu specifický obchodní partner. My chceme zvýšit objem obchodní výměny, ale samozřejmě za konkrétních podmínek také pro norské zemědělce. Čili my musíme eh, mít jakýsi citlivý přístup i tehdy, kdy chceme zvýšit vývoz do Norska a liberalizovat obchod se zemědělskými produkty, musíme brát v úvahu Norsko jakožto partnera pro nás. Čili to musíme tu výzvu, eh, jak si řešit eh, vzájemně, mám na mysli třeba článek 19, který eh, skýtá dobré podmínky a umožňuje každé dva roky, jak si zrevidovat, jak si stojíme a znovu eventuálně projednat, co je potřeba. Takže to je potřeba, myslím, brát v úvahu také v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky. Co to znamená, pokud my budeme reformovat naši zemědělskou politiku, co to znamená třeba pro obchodní vztahy, eh, které máme v této oblasti s jinými partnerskými zeměmi. Čili mnohokrát děkuji a já eh, jsem přesvědčen, že jak si budeme moci dál pokračovat podle eh, naplánovaného harmonogramu až do plenárky. Já bych se chtěl zeptat komise na jednu věc a David to nezmínil, a například skotské eh, z, eh, přímořské farmy například mají zájmy v souvislosti s Norskem a tady není řečeno, že například se dováží eh, chovaný losos eh, například a to má vliv na evropské odvětví eh, v této oblasti. Sorry, I, I was going to ask the commission. Sorry, I was going to ask them to respond. Poprosím komisi, aby odpověděla. Ano, pane předsedo, skutečně je obtížné najít nějaký uspokojivý způsob pro tu akvakulturu. Akvakultura, rybolov a zemědělství. Tato dohoda v zemědělské oblasti se netýká rybolovných produktů. Takže to, tento obchod, tyto výměny, ten systém kompenzací mezi zemědělstvím a rybolovnou oblastí zde nejsou možné. Bohužel není možné zahrnout eh, tento typ výměn mezi zemědělstvím a akvakulturou. Tento druh koncesí tedy není uveden a naplánován v této dohodě, ale souhlasím s tím, co řekl pan Schulz ohledně specifičnosti tohoto eh, obchodního partnera a specifik norského zemědělství. Skutečně se domnívám, že při příští revizi by měla komise věnovat opravdu mimořádnou pozornost a velice citlivě přistupovat k tomuto norskému zemědělství které se musí otevírat, samozřejmě otevírat trhu, to ano, ale postupně a za respektování těch specifických podmínek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a teď eh, přijdeme k bodu 10. Protože tady není Janik Žado, eh, který eh, je u devítky. Takže teď budeme jednat o doporučení Radě a komisi k jednáním o dohodě při, o přidružení EU Moldavsko. Davidem, můžeme se k tomu posunul. Já jsem si zrovna psal, co řeknu, tak eh, teď to bude eh, náročné. No, dobrodružství pro mě i pro vás. Eh, za prvé, Moldavsko má zásadní politické problémy v současnosti. A to nejenom s um, podněstřím, kde se to vůbec nezlepšuje. Tamní parlament také se nemůže totiž eh, shodnout na prezidentovi. Já vím, že my jsme tady v zemi, která se nemůže shodnout na vládu už rok, eh, takže to není zas tak eh, klíčové. Ale je třeba o tom vědět. Já vím, že tohle je věc spíš o, o, pro zahraniční vztahy, ale měli bychom o tom asi vědět. Eh, u obchodních vztahů eh, ovšem také je třeba na některé věci poukázat. Včera jsme se dohodli na vyjednávacím mandátu k obchodní kapitole eh, asociační dohody a vypadá to, že nám ještě zbývají tak dva, tři roky, než se dostaneme k, va, k závažnému vyjednávání. Takže jde teď o to připravit akční plán na přípravu Moldavska o Eh, pro vyjednávání o komplexní eh, dohodě o volné obchodu. Je zřejmé, že oni budou muset eh, provést určité strukturální a právní změny tak, aby mohli řádně implementovat takovou dohodu. Oni stejně tak jako hm, všichni ostatní čelí tvrdé hospodářské krizi, možná jsou hm, postiženy hm, více než řada dalších regionů, protože hodně závisejí na zemědělských výrobcích, na těch vydělávají eh, průmyslové výrobky. To je nějakých 10-15%, takže oni mohou hodně expandovat. Pokud jde o jejich hospodářskou činnost, eh, tamní výrobní standardy prostě teď nejsou dostatečně vysoké pro jejich vlastní potřeby, ale eh, zatím také nejsou dostatečně vysoké na to, aby jejich zboží mohlo jít na evropský trh. Pokud je o Moldavsko, tak eh, bych měl také starost eh, o to, že je to hodně hospodářsky zaostalá eh, země, tak abychom mm, my jim nepředdepisovali zbytečné přibližování ke stávající legislativě EU. Tam je totiž nebezpečí, že by pro ně bylo ještě obtížnější obchodovat s Evropskou unii možná, že by eh, došlo eh, k diversifikaci obchodu. A zemědělské produkty by potom mohly jít někam jinam než do Evropské unie. Takže je nezbytné požádat komisi, aby stanovila eh, rozumné a řádné podmínky pro vyjednávání a spravedlivé podmínky, které by nezatížily příliš Moldavsko příliš vysokými technickými normami. Jakmile bude obchodní dohoda, tak samozřejmě je třeba čekat na, eh, do, chovat, tedy trvat na určitých standardech, ale teď bychom neměli stanovovat příliš vysoké. Čili tohle je vyjednávací pozice. Jakmile vyjednáváme, vyjednáme s nimi ten základ, tak potom oni budou schopni eh, tohleto eh, naplnit. Potom eh, mm, je třeba poznamenat, že tohle nespočívá v liberalizaci obchodu. Jestli my máme poměrně liberalizovaný obchod, oni nepotřebují víc. Tam jde spíše o podpoření přímých zahraničních investic a to si myslím, že by mělo být hlavní prioritou při vědnáváních. Potřebují pomoc eh, se zlepšením eh, zemědělské výroby. Znamená to pravděpodobně lepší přístup k evropskému kapitálu a k transferu znalostí z Evropské unie. určitě potřebují hm, lepší kontakt s vnějším světem, potom podporujeme eh, vízovou liberalizaci. Takže jde o to zavést nějakou strukturu, která jim eh, poskytne právní základ pro implementaci eh, té dohody, podpoří zavedení příslušných standardů a to během a také hygienických norm. A o to hm, my se budeme snažit. A ještě jedna věc, Roberte. Rada se eh, dohodla o, no, včera na mm, pokynech pro vyjednávání. A my jsme to dostali od komise eh, jako vyhrazené už před několika měsíci. To bylo velice vítané. Umožňuje nám to tedy eh, postupovat, ovšem pokud to máme udělat pořádně, tak musíme také mít přístup k těm závěrečným pokynům pro vyjednávání. A já, pokud vím, tak rada vůbec nemá v úmyslu nám to dát. Já si myslím, že to dát a je to nepřijatelné. Proto by mě zajímalo, co si o tom komise myslí. Asi tady nikdo není eh, z rady, kdo by mohl zareagovat, ale myslím, že musíme eh, zatlačit na radu, aby nám předala tento vyjednávací mandát. To je dobrá poznámka. Možná, že náš eh, pan předseda by mohl napsat radě, a zjistit, proč taková situace vznikla. Protože teď máme situaci, kdy opravdu eh, chceme tady ukázat svaly a a pan Scholz má ještě nějakou poznámku. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s úvodem zpravodaje. Myslím si, že to je důležité téma pro náš výbor. My jsme teprve nedávno slyšeli komisi na téma dimenze politiky partnerství eh, Evropské unie. Ono to samozřejmě souvisí s obecnou revizí politiky partnerství a eh, s uznáním Moldavska jakožto partnera, se kterým chceme rozvíjet pozitivní vztahy. I s eventuální perspektivou budoucího členství, jak to uvedl komisař Fíle. A já si myslím, že to znamená, že musíme jaksi reagovat velmi citlivě a vnímat citlivě, jak budeme rozvíjet naše obchodní vztahy v budoucnu s Moldavskem. A za druhé bych chtěl podpořit spr- eh, žádost zpravodaje na adresu rady, eh, co se týče informace o e, hlavních liniích mandátu, protože my se musíme svým způsobem účastnit, ne tedy přímo jednání, ale musíme rozumět hlavním obavám a e, obou stran v rámci těchto vyjednávání a také podpoříme ten přístup, na jehož základě musí od začátku být velice transparentní proces jednání. My všichni víme, o čem taková jednání jsou, co to znamená pro občany obou, obou eh, partnerů. Děkuji za pozornost. Eh, prosím, další. Благодаря, господин председател. Аз също <clears throat> се присъединявам към колегата Шулт. Děkuji, pane předsedo. Já také souhlasím eh, s tím, co říkal zpravodaj i co říkal pan Šulc. návrhy, eh, nebo tedy návrh eh, dohody s Moldavskem je velice důležitý a konkrétně třeba bod 5 toho návrhu, konkrétně, který vyzývá moldavské úřady, aby usilovali o lepší investiční klima pro zahraniční investory a vyřešili tedy své vnitřní problémy v tomto duchu i problémy ekonomických vztahů s Evropskou unii, unii. Například pro eh, bulharské podnikatele je to velmi důležité. Já jsem dostal řadu stížností týkající se um, intervencí vládních úřadů eh, do um, podnikatelských aktivit zahraničních investorů, kdy tedy jsou vytvářeny překážky investorům z Evropské unie a kdy tedy ty mm, podmínky jsou jim nepřízněné, nepříznivé v porovnání s podmínkami pro místní podnikatele. Čili myslím, že bychom měli um, jaksi být pevnější eh, v tomto bodě a vyzvat moldavské orgány, aby jednali se všemi investory eh, stejně, ať už jsou to investoři místní nebo Eh, eh, zahraniční a že by měli vytvořit tedy lepší, příznivější klima pro zahraniční investory. Děkuji. Martine, někdo další eh, se chce vyjádřit? Je tady někdo z komise, kdo by se chtěl k tomu vyjádřit? Ne. Já bohužel se mohu omluvit jedině jménem výboru, protože toto téma bylo dáno na program um, až ehm, dodatečně, takže pokud by někdo mohl přijít příště, tak bychom to uh, vítali a možná budou další otázky. Pan Schulz? Já jsem ještě zapomněl, pane předsedo, jeden důležitý bod, který musíme vzít v úvahu. Jestliže hovoříme o zemědělské produkci v Moldavsku, eh, významná oblast je vinařství. A to znamená, že se jednání budou soustředovat právě na toto téma a na liberalizaci. To znamená, že se setkáme s tím, že naše vinařské eh, vinařské odvětví nebude trpět dumpingem ze strany Moldavska. A jak se pamatuju, už jsme hovořili asi před rokem na toto téma a víno vinařství se stalo součástí národního dědictví Moldavska, to znamená, že to je citlivé téma z hlediska vnímání tedy eh, vinařské produkce v této zemi. Proto taky chci požádat komisi, až tady budou, aby toto, tento specifický bod vzali v úvahu eh, v rámci předběžných eh, podmínek, abychom zjistili, jaké jsou konkrétně jak si ty eh, požadavky ze strany Moldavska. Problém je, že komise tady dnes není, říká předseda, takže eh, já nevím, jestli se někdo dostaví později. Dobrá. Takže my bychom přistoupili k další zprávě Petra a pokud až se někdo z komise dostaví, protože jsme ten bod projednali dříve, než to bylo na programu, tak potom bychom mohli stručně tu otázku položit. To znamená, že bychom nezopakovali celou tu rozpravu, ale jenom pár stručných otázek. Vyhovovalo by to tak, Davide? Dobrá. Děkuji. Pítr. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jedná se tedy eh, o postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012. Nejdříve eh, takový stručný přehled. Podle komise klíčovým eh, cílem pro rok pro rozpočet na rok 2012 je podpořit ekonomiku a evropské občany, podpořit růst a počet pracovních příležitostí. Také je tady cíl chytrého, trvale udržitelného a inkluzivního růstu, tak jak je to stanoveno ve strategii pro rok 2020. V rámci tohoto obecného kontextu komise stanovila tři konkrétnější priority ve svém návrhu e, rozpočtu. Za prvé e, investovat do e, růstu v rámci fiskální konsolidace, za druhé podpořit strategii 2020 a za třetí posílit prioritní oblasti podle Lisabonské smlouvy. Návrh rozpočtu navrhuje 137,4 eh, milionů eur, pokud jde o výdaje, což je eh, nárůst o 43% a 132,7 miliard eh, plateb, což je nárůst o 49%. Pokud jde o hrubý národní produkt EU, tak ty závazky představují 1,12 eh, hrubého národního důchodu a platby eh, jsou 1,1 HNI. Tento návrh eh, plateb i závazků jsou v rámci víceletého, tedy stropu víceletého finančního rámce. Pořád tady necháváme marži 1,06 miliard eur a 8,8 miliard pro platby. Jsou tam tedy eh, eh, ještě mezery. Potom je tady 6%, nebo ne 67,9 miliard eh, půjde na o růstová opatření. Pokud jde o mm, růst a zaměstnanost, tak tam se navrhují jak na růst závazku, tak a sice o 12,6%, tak nárůst plateb o 8,1%. Do té položky eh, spadá celá řada vlajkových iniciativ stanovených strategií 2020, jako je Inovační unie, průmyslová politika pro eh, globalizaci, nové dovednosti a pracovní místa, eh, podpor, podpora efektivní Evropy a mládež v pohybu podle, tedy u položky 1b, eh, soudržnost pro růst a zaměstnanost, eh, se navrhují mírnější nárůsty, celkem 3,4 u závazků a 8,4 u plateb. Tím se eh, pokrývá Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a fond soudržnosti. Podle Eh, tedy v hlavě 2, mm, sice zachování přírodních zdrojů a hospodaření s nimi, se navrhuje nárůst o 2,6%, což je menší než průměrný nárůst eh, eh, návrhu rozpočtu a výrazně nižší než u 1a a 1b. U hlavy 3a svoboda, a spravedlnost a bezpečnost, tak tam se to podporuje nárůstem celkem o 17,7%, u plateb. A Je menší nárůst, je, ta, je tam menší nárůst u 6, o 6,8 a sice pro uh, naplnění stokholmského programu. U hlavy 4, nebo kapitoly 4, Evropská unie, co by uh, globální hráč tak tam je nižší eh, návrh, eh, nižší nárůst, je tam celkem 9 miliard, to znamená nárůst o 2,9% eh, oproti rozpočtu v roce 2011. Závazky na, na nástroj rozvojové spolupráce se mají snížit o 2,7% a také se navrhuje předstupní pomoc a politika sousedství, ta se, to se má naru, narůst o 4,4, respektive 5,5 Ovšem u IPA eh, se navrhuje eh, nárůst nižší, než se původně počítalo. Ten návrh eh, rozpočtu obsahuje závazky a platby pro mikrofinanční pomoc v zásadě na stejné úrovni jako v rozpočtu na rok 2011. 56 milionů eur se navrhuje na ICI a ICI+, plus na tyto dva nástroje. A to odpovídá význačnému snížení o 21% podle komise a je to dáno ehm, pomalým náběhem na instrumentu ICI+, který je ještě třeba stále eh, přizpůsobit ze strany eh, rozpočtového orgánu a potom eh, eh, opatření na mm, doprovod, doprovodná opatření pro banány. Eh, tak ta se mají upravit následovně. 41 milionů eur je na ně přiděleno a 186 milionů eur na, pro země cukerného protokolu. Za, právní základ pro ta opatření související s banány Eh, je třeba o odsouhlasit co nejrychleji. A ta dohoda bude mít dopad na eh, rozpočet pro rok 2012. Pokud je o přípravné kroky, tak tam bych připomněl, že eh, tady máme tři projekty obchodních center, jedno v Pekingu, čtyři v taj, eh, čtyři v Indii a jedno v Tajsku. Eh, to fungování by mělo být eh, zajištěno dlouhodobě. Podpora podniků, zejména těch malých a středních, by měla být dána k dispozici co nejrychleji. Financování těch kroků spadne mm, do instrumentu ICI+. Co by konkrétní návrhy? Já bych chtěl předložit přípravní krok pro koordinační platformu pro eh, eh, evropské podniky a jejich mezinárodní uplatnění. Vypadá to neobratně, ale v zásadě je cílem zajistit lepší eh, přístup a širší účast malých a středních podniků z EU v rychle rostoucích ekonomikách v zahraničí je důležité, aby tyto, mm, tato centra podporovala mm, růst evropských podniků v zahraničí a informovala je a podporovala koordinaci kroků nebo různých eh, zúčastněných stran. Také by to podpořilo eh, implementaci eh, iniciativ na evropské úrovni, jako je například vytváření těch obchodních center nebo podnikatelských center, o kterých jsem hovořil a rád se s vámi mm, pobavím o vytvoření takové koordinační platformy. Docela jistě by to podpořilo tedy financování pro eh, tuto platformu do budoucna, kdyby INTA tedy byla pro tuto iniciativu. Já si myslím, že by to bylo eh, velice užitečné. Stalo by na to minimum rozpočtových prostředků a bylo by to velmi užitečné. Děkuji to je druhé čtení, takže já bych k tomu chtěl mít nějaké poznámky. E, e, David předsedal e, zasedání minulý týden a jeden z problémů je, že ne, zatím neexistuje dohoda mezi parlamentem a radou, co se týče financování. A to skutečně je velice těžké, například co se týče banánů, vy jste to tady zmínil, a cukr, to jsou jaksi velice stěžejní otázky pro partnerské země a je potřeba skutečně tlačit na radu, aby bylo dosaženo schody co nejdříve. Eh, prosím, Davide. Souhlasím s vámi. Karia? Euh, co se týká toho posledního bodu, pane předsedo, tak zcela sdílím vaše stanovisko s panem Šťastným, co jsme se zabývali je tam určitý, určitá dvojice, která se zabývá tím rozpočtem, docela si rozumí, <laughs> rozumíme. A abychom postupovali kupředu, tak já jsem přesvědčený, že se nám podaří dosáhnout pokroku v této věci. Chtěl bych upozornit na některé věci. Parlament v praxi rozvíjel pokud se týká tedy provádění těchto studií v obchodní oblasti, myslím si prostřednictvím výběrových řízení, tak všechny tyto studie už dlouhodobě jsou prováděny tím institutem, který provádí všechny nezávislé studie, které zadává jako komise. Myslím si, že to jsou, to jsou se zabývají vyhledáváním talentu a tak dále a udávají určité směry v politické oblasti. Pravidla o těch, těchto smluv jsou relativně málo známa a málo transparentní a myslím si, že v zájmu našeho parlamentu by mělo být, abychom měli skutečnou schopnost analyzovat tady toto, abychom si mohli vybrat alespoň v minimální míře ty smluvní partnery, kteří budou provádět tyto studie, aby v jednotlivých případech a nebo dokonce, abychom používali naše vlastní středisko pro studie. A já tady tuto myšlenku předkládám Petrovi, který vlastně odpovídá za tuto oblast, a i vám, abychom případně se touto otázkou mohli zabývat. Možná bychom o tom mohli diskutovat později mm, mm, se zavřenými dveřmi. Někdo, mm, hlásí se někdo o slovo? Dobrá, takže Petr, chcete něco k tomu dodat? Ano, chtěl bych minimálně poděkovat, pane předsedo, vám a Davidovi Martinovi mm, dalším za poznámky. Vezmeme je v úvahu, znějí velmi rozumně. Myslím si, že přesně proto je tam řečeno, že je potřeba jednat co nejrychleji, protože skutečně to má závažné dopady pro ty nejzranitelnější. Takže my se tady v Evropském parlamentu snažíme maximálně usnadnit prosazení tedy těchto věcí. Ale já bych se chtěl vrátit eh, k té mé nové k tomu poletnímu projektu, který doporučujeme, a já už jsem o tom hovořil s panem Morerou, ono to bylo uh, zařazeno příliš pozdě do rozpočtu a Ono to je velice zajímavé, protože je především řeč o přístupu k 24 nejrychleji rostoucím zemím regionu a my musíme být u toho. A my musíme Eh, jak si eh, zajistit určitou síť, která bude k dispozici všem. Máme v Evropě miliony malých a středních podniků a teď jsme našli cestu, jak, jak si ty náklady, jak si rozdělit. A eh, hovořil jsem s podnikatelskými organizacemi v Evropě a oni přicházíme tedy s projektem, který je zlomkem těch, starý, těch dřívějších. Je to 800 tisíc eur ročně, protože ta původní struktura v porovnání s tou přípravnou akcí, za kterou já jsem taky částečně zodpovědný v Indii, jsou to čtyři, v Pe- Pekingu jedna, v Thajsku jedna, to, to stojí desítky milionů, protože tam se musí vybudovat ta fyzická struktura, zatímco my jednak můžeme tady využít struktury, které už existují, eh, komory a podobně a eh, bude to vlastně řízené z Bruselu s pomocí Evropské komise, eh, která by to měla na starosti a Evropský parlament by měl kontrolní pravomoc a monitorovací pravomoc a my takto můžeme zajistit přístup eh, k těm rychle rostoucím zemím, kde právě jsou ty příležitosti, kde musíme být přítomni. Nejde jenom o ty tři regiony, kde jsou výborné projekty a zatím si stojím, ale je potřeba jak si pustit se do širšího, eh, širší části světa, rychle rostoucích zemí, eh, což je příležitost pro miliony malých a středních a podniků. Takže to jsem chtěl především zdůraznit a požádat o vaši podporu a Eh, je to, jak jsme se o tom bavili s panem Moreirou, je to skutečně projekt, který za to stojí. Děkuji. Eh, to, ano, to je velice pěkný, pěkná zpráva. Davide, eh, komise byla informována o té otázce, která tady zazněla na téma Moldavska. Já bych jim dal slovo, a pokud by, e, pokud by to odpověď byla nedostatečná, tak bych zase dal slovo panu Šulcovi. Omlouvám se komisi, my jsme ten bod vzali na program trochu brzy. Děkuji. Já pracuji na e, DG Trade a mám na starosti e, vícestranou, vícestrané východní partnerství a Moldavsko. Včera na hradě v Lucembursku se hovořilo o pokynech pro Moldavsko na radě zahraniční, zahraniční, což eh, neznamená, že bychom zahájili jednání zítra, a nicméně vysvětlím trochu ten proces, který nás vedl k přijetí těch pokynů pro jednání. Je to standardní proces, který se aplikuje i na další země, Gruzie, Arménie, a který se osvědčil jako mm, proces, který dává výsledky. V září 2009 jsme dokončili studii proveditelnosti, kterou jsme projednali s Moldavskem. Studie proveditelnosti ukázala, že eh, hlubší obchodní dohoda bude nejvýhodnějším nástrojem pro Moldavsko a současně Eh, ovšem to bude znamenat určité ekonomické ehm, bolestivé restrukturalizace, které eh, si vyžádají eh, odvětví, která budou hm, jaksi ovlivněna negativně. Moldavsko přistoupilo na tyto závěry a rozhodlo se, že tedy udělá proto maximum, takže v prosinci 2009 jsme poslali 200 otázek od OTA dotazník dvěma ty otázkami do Moldavska, to pokrývalo celou řadu oblastí. Dostali jsme odpovědi v březnu, pak byly zaslané doplňující otázky, na které jsme odpovědi dostali v květnu. Koncem června jsme vyslali eh, průzkumnou misi nejenom DG Trade, ale také kolegové z DG Sanko, ehm, eh, v zemědělství, jako eh, hospodářská soutěž a podobně. Eh, cílem mise bylo zmapovat situaci v Moldavsku a eh, jak postupují reformy a formulovat doporučení pro další reformy. Bylo to, to proběhlo loni v létě a bylo předloženo Moldavsku na konci října ty, ty závěry. Na tomto základě Moldavsko učinilo eh, mimořádnou věc v rámci východního partnerství, formulovalo akční plán. Eh, tedy na základě našich doporučení identifikovali tedy, co udělají dokdy. Takže eh, i stanovili harmonogram na dobu, řekněme, tří let. A nyní se nacházíme na konci druhé čtvrtiny implementace akčního plánu formulovaného Moldavskem. Dostali jsme jednu zprávu o implementaci v březnu a další dostaneme na konci tohoto měsíce. Ten formát je takový, že Moldavsko rekapituluje eh, naše doporučení pro to příslušné čtvrtletí a Eh, říká, a uvede, co už udělali a co udělali navíc, eh, pokud v některých oblastech reformy probíhají rychleji, než se plánovalo. Eh, směrnice o jednání, které jsme přijali eh, včera, neznamená, že bychom mm, se pustili podle nich do jednání zítra. Ta směrnice uvádí, že je potřeba udělat zhodnocení připravenosti Moldavska eh, a její další jak postupu liberalizace. A toto, jak si to zhodnocení proběhne časem na základě zprávy o implementaci ze strany Moldavska, ale tak také na základě našich vlastních pozorování, pozorování našich delegací eh, na základě zprávy Světové banky, eh, Mezinárodního měněnového fondu, OECD a podobně. My eh, přes, s Moldavskem jsme se dohodli, že budeme postupovat po jednotlivých krocích, což konkrétně znamená, že my společně definujeme určitou agendu s jednotlivými aspekty jako klíčovými doporučeními a Moldavsko je implementuje. Jakmile implementuje určité věci, tak z naší strany můžeme jít dále. Čili ty klíčové momenty posuzování zda, jak je Moldavsko připravené jednat, nastane, myslím, v druhé polovině tohoto roku, na podzim tohoto roku a pak uvidíme, jak si Moldavsko stojí. Ještě jedno eh, další informaci. Klíčové otázky, na kterých Moldavsko bude muset pracovat, se týkají 12 až 14 různých oblastí, ale to hla, ty hlavní, kde opravdu Moldavsko musí učinit pokrok, než zahájíme jednání, je problematika bez, eh, potravinové bezpečnosti, technická regulace a normy, problematika konkurence a hospodářské soutěže, tam my zatím pracujeme, tam se pracuje ještě na eh, legislativě hospodářské soutěže a státních podpor. Eh, také hm, tam vznikne agentura pro hospodářskou soutěž, což je velice důležité pro fungování tržní ekonomiky. To jsou tedy ty hlavní klíčové oblasti, kde Moldavsko bude muset prioritně ještě zapracovat v následujících měsících a e, implementační akční plány počítají s celou řadu kroků. Nicméně jde o to, aby navržená legislativa byla tedy nejenom přijatá vládou, ale také parlamentem a tak dále. Takže ještě Moldavsko čeká několik, několik kroků, ale řekl bych, že obecně v rámci východního partnerství Moldavsko jaksi je na tom velice, jaksi se velice snaží a, a, a velice příjemně nás překvapilo. Dobře, děkuji. Eh, chci požádat zpravodaje, který měl konkrétní otázku, aby vám ji položil. Děkuji. Já jsem chtěl opakovat to, co už jsem říkal eh, předtím, ale tohle to bylo velice užitečné. Já bych se teď zeptal, jestli parlament dostane upravené vyjednávací podklady nebo pokyny eh, schválené radou, protože pokud vím, tak rada je nechce předat parlamentu a ono je poměrně těžké vzhledem eh, k naší úloze v tomto pokračovat naší činnosti, než bychom věděli, jak se vyjednává a co za druhé, v zásadě podporuji to, co se pokouší eh, komise dosáhnout eh, v souvislosti s Moldavskem. Já mám eh, jednu obavu, pokud je o náš přístup. Možná se pokoušíme mm, s... už ve vyjednávací fázi stanovit podmínky příliš přísné a doufám, že komise nepřetíží Moldavsko v těch nadcházejících dvou, třech letech vyjednávací fáze Neměli bychom očekávat, že přes noc přijmou evropské normy. Mělo by se jednat eh, o postupný eh, pokrok a ne říct jim, tohle musíte předtím eh, mít, než začne vyjednávat. A v tomto kontextu bych se zeptal, co se projednává, pokud je o maso, eh, fitosanitární standardy a další technické standardy, tak aby oni měli snažší přístup k evropskému trhu. Myslím, že liberalizace tady nehraje eh, velkou součást, protože ten obchod eh, už je docela liberální na papíře. Pan Šulc se ptal během debaty, co se stane s vínem. Víno, cukr a obiloviny jsou, myslím, ty tři velké zemědělské komodity, kde my máme určitou ochranu pořád. Jsou nějaké plány k uvolnění. Ale pokud vím, tak o, o u vína Moldavsko ani nenaplní stávající kvótu, takže tam to není nějak neoprávně omezené. Na poslední otázka, a to jste se dotkl ke konci. Nejdřív je třeba to schválit v parlamentu a potom naplnit. Ono to vypadá jako Moldavsko má, že, že má Moldavsko politickou vůli provádět reformy, ale jsme si jistí, že mají administrativní a právní kapacitu provádět nová nařízení a předpisy, které jim neustále schvalují politické úřady. To je všechno, pane předsedo. Helmute. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega David Martin zde připomněla bych k tomu jen dodal. Týká se to specifických aspektů našeho výboru ale myslím si, že když eh, vlastně správně pochopíme tu strategii, jak je uvedena vlastně i v Lisabonské smlouvě a budeme podle toho jednat, jakožto Evropská unie, tak bychom vlastně také měli zohlednit politiku soudržnosti, také vlastně na pozadí nejnovějších eh, závěrů komisaře Fíleho ohledně nové politiky sousedství, její nové eh, dimenze, tedy jakým způsobem si představujete ta vlastně určité přeskoumání, přeskoušení schopnosti Moldavska jakožto partnera Evropské unie. Vlastně svým způsobem určit, bude se komise tedy účastnit hodnocení dopadů také v rámci dimenze, tedy té nové politiky sousedství, demokratických struktur a tak dále. A do jaké míry je tedy také možné, aby parlament o těch, o tom dalším byl také zapojen nebo informován o dalším pokroku v těch vyjednávání a aby tedy dostával příslušné transparentní informace o postupu. Děkuji. Děkuji, pane. Uh, thank you very much. Děkuji za zajímavé dotazy. Nejdříve, eh, pokud se ptal pan Martin, tak eh, tam bych řekl, že úmyslem Evropské unie není stanovit eh, povinnosti pro Moldavskou už včera, uh, už zítra. Veškeré. Musíme to vnímat v rámci východního partnerství. Máme tady deklaraci z Prahy z května 2009, kde je jasně stanovena možnost bilaterálně uzavírat eh, nové asociační dohody, včetně rozsáhlých obchodních liberalizačních dohod. DCFTA. A opatření, kterými se to můžete dosáhnout, je přibližování legislativní. Čili my se teď pohybujeme v rámci toho, ne že jim to diktujeme, ale pokud oni chtějí, můžou přijímat achy komunitér ve, na, například v obchodní oblasti a implementovat ho. A vy říkáte, že se jedná o obrovský objem. Ano, je to obrovský objem a to ten Moldavsko bude muset mít přijatý ve své národní legislativě. A je třeba vytvořit instituce, které budou schopné eh, vymáhat eh, tu legislativu a bude třeba velmi dobrého monitorovacího systému, abychom zjistili, jestli ty věci jsou implementovány správně. Spousta pomoci už, už byla poskytnuta prostřednictvím TAEXu a Twinningu a myslím, mám, že máme nějakých 10-12 poradců na vysoké úrovni na ministerstvech pro ministry. Takže je tam spousta lidí v terénu. A potom já vím třeba o programu eh, budování institucí, který je poměrně eh, komplexní. Asi 12 institucí bylo vytipováno a ty by měly být podporovány a týká se to také otázek nebo institucí, které souvisí eh, s hospodářskou soutěží a SPS. Takže jsou klíčové institucionální otázky. Velice důležité v tomto ohledu také je, a my jsme měli takový obchodní panel eh, v rámci východního partnerství ke konkurenčním otázkám. Tam je velice důležitá reforma soudního systému a vzdělávání soudců. Lidé, eh, kteří vědí něco o hospodářské eh, soutěži, říkají, že pokud se soudci nevyznají v té konkurenční problematice, tak fakticky nelze vykonávat tu legislativu. Takže se jedná o nesmírně složitý soubor problémů, které pro Moldavsko řešíme. Nečekáme, že by Moldavsko mělo implementovat všechna klíčová doporučení před zahájením vyjednávání. My čekáváme, my čekáme eh, mm, na vyjádření signálu, že to v Moldavsku bude vážně a že je schopné opravdu eh, posunu. Možná, že budeme potřebovat ještě nějakého dalšího půl roku, abychom si byli jistí abychom viděli, že i v těch obtížných oblastech oni jsou schopni dát dohromady. Tak k tomu tedy přistupujeme a v té dohodě samotné budou dlouhé přechodové eh, oblasti pro celou řadu věcí. Takže ono nejde o to, že bychom Moldavsko eh, zaplavili povinnostmi, a jim něco ještě předtím, než podepíšou dohodu. Dokonce. Pokud je o omezení obchodu, tak my jsme Moldavsku dali tzv. autonomní obchodní preference v roce 2008. V zásadě jde o to, že Moldavsko má plný přístup na eh, unijní trh, kromě asi 10-12 produktů, které jsou eh, vyjmenovány v příloze. A tam mají bezcelní kvóty. tam eh, je nešťastné u těchto kvót, že polovina, že oni toho polovinu nevyužijou, protože to nepotřebují. A je tam eh, kvóta eh, pro pšenici, ječmen, cukr a víno. Ta cukerní kvóta nebyla využitá, ta vinná kvóta nebyla plně využitá. A navzdory tomu komisaři a mm, dostali žádost o zvýšení vinné kvóty, protože měli problémy s Ruskem. Protože eh, Rusko zablokovalo vývoz moldavského vína do Ruska a my eh, na tom pracujeme společně také s eh, Evropským parlamentem a výborem INTA, tak abychom tady změnili to nařízení o ATP, to bylo změněno, my jsme nenavrhovali eh, jenom navýšení kvóty pro vína, ale také pro eh, kukuřici, ne cukr, a pro pšenici a eh, ječmen. My jsme rozšířili platnost toho nařízení až do roku 2014, to znamená o tři roky. V zásadě My jsme chtěli poskytnout eh, čas, aby eh, komise a Moldavsko mohli vyjednat eh, to DCFTA, čili tolik tedy na znakem harmonogram. My i nadále zdůrazňujeme, že Moldavsko musí použít své kvóty. DCFTA tady nepou, nepomůže vývozu masa do Evropské unie když oni nevyřeší své sanitární otázky. Tolik tedy stručně. Mám odpověď. Ta implementace bude obtížná. Je třeba vytvořit institucionální kapacitu. Nicméně je třeba, je tady k dispozici pomoc nejenom ze strany komise, ale i ze strany členských států a snažíme se co eh, nejintenzivněji spolupracovat se členskými státy, abychom to rozhýbali. Potom pokud jde o tu otázku, posouzení dopadů. V tuto chvíli sestavujeme eh, rámcové podmínky pro eh, to posouzení dopadu pro Moldavskou a Gruzii a tam eh, bude obsažena konzultace s občanskou společností jak v Evropě, tak v Gruzii a v Moldavsku a také tam budou konzultace s Evropským parlamentem. Takže tohle s tím je třeba začít. Ještě předtím, než začneme s vyjednáváním. A ten vyjednávací proces to bude uh, svým způsobem eh, vést. Bude to eh, tedy trvat eh, zhruba stejně dlouhou dobu s Moldavským jako i s ostatními. A no, to je tak zhruba všechno. Děkuji. Uh, thank you, David. You wish to come back? Děkuji, Davide. Chcete se k tomu vrátit jenom velmi stručně. To bylo velice nápomocné. Toto vysvětlení děkuji. Byla ještě jedna otázka, na kterou odpověď nezazněla ale ne, to nemá komise na starosti, nicméně by nás zajímal jejich komentář, co se týče vyjednávacího mandátu. Zda mohou potvrdit, že rada nemá v úmyslu nám dát mandát a co si o tom komise myslí. Ano. Můžete to nějak komentovat? zaznamenal jsem to, ale komise vám mandát nedá, takže my musíme mm, v tomto se eh, jaksi spolehat na eh, radu. Je to restriktivní dokument a eh, pokud to přijde do parlamentu, bude to k dispozici pouze předsedům výborů a pro tedy omezeno okruh lidí, ale komise jaksi na to nemá, nemá pravomoc. My můžeme se maximálně s radou tedy o tom radit a přemýšlet o tom, jak ten problém vyřešit. Děkuji. Předseda, já bych to okomentoval tak, že možná kdybyste o tom s radou promluvili, protože i jestliže eh, je ten dokument vyhrazený, tak přece jenom předseda, koordinátoři a zpravodajové by se s ním mohli seznámit podle standardní praxe. Dobrá, Davide, eh, termín pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra a výbor by o tom měl hlasovat 12. července. Dobrá, takže nyní bychom, děkujeme, děkujeme komisi a nyní bychom se vrátili k bodu 9, globální ekonomická práva. Pan Žadu. Eh, na, na židli pana Taylora, to je zmatek, já jsem si nevšiml, že jste se přejmenoval. Se eh, jmenujete anglicky. Ale nikdo není nenahraditelný tady. Děkuji za flexibilitu předsednictví tohoto výboru. Omlouvám se za spoždění vlaku. Co se týká tohoto tématu, tak velmi stručně. Snažil jsem se, jak vidíte, co nejlépe zahrnout eh, připomínky a komentáře stínových zpravodajů. Víme, že jsou, je to je zde velmi omezený počet slov a znaků tedy co se toto stanovisko se snaží zvýraz, zdůrazňovat. Za prvé tedy je zde ta problematika nerovnováhy, nevyváženosti obchodních eh, výměn v oblasti, a to v oblasti investic, které vlastně vedou k určitým krizovým jevům, které, kterým musíme předcházet. Za druhé, chtěl jsem připomenout, že i když otázka dumpingu je velice úzce souvisí s právy a povinnostmi v rámci Světové obchodní organizace, tak dnes zde je určitá abs- absence nebo nějakých pravidel a dumpingu v sociální, environmentální, daňové dalších oblastech a nepo, nepokročili jsme příliš u tohoto tématu v rámci Světové obchodní organizace ani vlastně v rámci G8 a G20. A náš návrh tady, v tomto stanovisku je, abychom vyzvali komisi k tomu, aby ještě více pracovala a soustředovala se na toto téma, abychom se podívali, jak můžeme kompenzovat tady toto chybějící hodnocení nebo integrace, internacionalizace v prav, jasných dumpingových pravidel. O tom jsme diskutovali nedávno například s komisařem de Gichtem, který vlastně odmítl znovu, znovu tu otázku položit na stůl, tedy otázku antidumpingových opatření. Samozřejmě můžeme mít rozličná stanoviska v rámci parlamentu na antidumpingová eh, opatření, ale co se týká reality těch sociálních a environmentálních a daňových eh, cen, tak se nám zdá důležité, abychom v této oblasti dosáhli určitého pokroku. Čtvrtý bod v tom stanovisku je to určitě téma, které je vždycky poněkud obtížné v našem výboru, ale domnívám se, že jsou někteří kolegové a sdílím tento pocit, kteří by chtěli, aby se tam začlenili více otázky, role měn, směných kurzů, kapitálových toků. To vlastně přijde do naší kompetence. I zde nejsou nějaké příliš konkrétní návrhy, protože toto je komplikované téma pro nás, včetně pro nás v rámci tohoto výboru, natož potom v rámci celého parlamentu. A domníváme se, že bychom prostřednictvím tohoto stanoviska chtěli dát určitý signál, vyslat, o tom, že se nám samozřejmě nepodaří vyvážit tu nebo podaří se nám vyvážit ty obchodní ekonomické výměny pouze tehdy, když vlastně také se nám podaří omezit ty přehnané kapitálové toky nebo výkyvy směných kurzů. Nejsme příliš přesní u bodu 5 zejména, co se týká otázky volatility cen v ropných výrobků. Víte, že to je téma G8 a G20 na konci roku. Domníváme se například, že by se měla zahájit úvaha na úrovni Evropské unie a také na úrovni G8 a G20 o způsobech, jakým by se dalo, dali propojit finanční produkty se skutečnými produkty. Toto se děje ve Spojených státech na základě té Futures Trading Committee a pravděpodobně i zde bychom měli daleko konkrétněji zahájit určitou úvahu v Evropské unii abychom se zabývali tímto, zejména země, které jsou zastoupeny v G8 a G20, aby se omezilo to odpojení nebo rozpoj mezi eh, spekulač, s finančními spekulacemi a fyzickými produkty na těch trzích. Samozřejmě je potřeba určitým způsobem uznat a akceptovat existenci finančních produktů, které jsou jakoby protiváhou těch fyzických produktů A dále, co se to je určitá, určitý rozpočtový úkol, nebo také ekologický, také obchodní. Měli, mělo by se postupovat tak, aby Evropa, která je špatně zastoupená v G8 a G20, aby mohla alespoň vytěžit určitá poučení z těch rozhodnutí, která se tam přijímají. To je zejména smysl článku 6, který se týká dotací, subvencí v oblasti fosilních paliv. Je tam rozhodnutí G8 a G20 Parlament Evropský se tím také pravidelně zabývá. Očekáváme stále určitou iniciativu komise, aby to znamená, jakým způsobem se budou tady tyto, řešit tady ty otázky subvencí v oblasti fosilních paliv. Děkuji, pane předsedo, a samozřejmě naslouchám vašim, vaše vašim komentářům a připomínkám. Děkuji. Thank you, Jan. Děkuji. Janek pan Kutas. În <clears throat> Aș dori să-l felicit pe Ianic Jadot pentru proiectul de opinie. Uh, sunt de acord, uh, în primul rând, cu... Děkuji. Rád bych poděkoval stínovému zpravodaji za tyto informace. Zcela souhlasím. S obecným směřováním tohoto dokumentu. snažíme se bojovat s cenovou volatilitou. A mám několik připomínek. Jak říkal Janek, potřebujeme větší spolupráci mezi VTO, systémem OSN a Mezinárodní organizací práce. Lepší spolupráce by rozvojovým zeměním umožnila mít větší přínos eh, z obchodu a zajistit také eh, lepší nebo slušné eh, pracovní podmínky pro každého. Mojí druhou připomínkou je, že v obchodní politice by Evropská unie měla propagovat spravedlivý obchod nade vše. Tím se zajistí, aby výrobci v rozvojových zemích dostávali lepší ceny a také se tím podpoří ekologické a pracovní eh, standardy. Za třetí si myslím, že aby eh, se více eh, v kapitálu zaměřovalo na rozvoj. Rozvojové banky například mohou eh, sehrát větší roli při podpoře dlouhodobých jejich investic na podporu místních ekonomik. Děkuji. Ještě nějaké další připomínky? Pan Kanteser eh, za komise by tedy mohl zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za slovo pro generální ředitelství Ekvin. Ten návrh eh, stanoviska pana Šadova je užitečným a včasným příspěvkem k probíhající debatě o nejvhodnější politice a ke globální koordinaci řešení eh, problémů, eh, které v současné době přetrvávají a také k eh, uspořádání globálního hospodářského řízení. Máme tady mm, celou řadu otázek, eh, kurzovou politiku, obchodní politiku, makroekonomickou politiku, koordinaci finančních trhů a proto eh, tady máme řadu lidí z komise. Já jsem z Ekfinu a čili my jsme k těm tržně hospodářským otázkám a máme parlamentu předložit tedy eh, stanovisko ke stanovisku k návrhu eh, stanoviska. Pardon. A mm, já nebudu schopen zareagovat na jiné otázky a vaše dotazy bych eh, předložil jiným službám. Nicméně tohle se týká toho, že ta zpráva, nebo je to dané tím, že ta zpráva má široký eh, záběr. Komise eh, sleduje fóra jako G20, které mají řešit ty hlavní politické a koncepční otázky. Potřebujeme zlepšit globální koordinaci makroekonomické politiky, zejména v rámci G20 s cílem eh, trvale udržitelného a vyváženého růstu a abychom přišli eh, také k mm, řešení, eh, pokud jde o směrné kurzy, které bude založené na spolupráci, aby eh, se nám nešířily tím systémem problémy. Ovšem nemáme dostatek koordinačních a vynucovacích mechanismů. Proto posílení globální spolupráce jak na úrovni IMF, tak na úrovni G20 je maximálně důležité. G20 také, také debatuje o těch volatilních tocí globálního kapitálu, musíme eh, zaujmout eh, vyvážený přístup k řízení kapitálových toků a musíme vytvořit pokyny pro jejich řízení. Pokud jde o kontrolu kapitálu, tak ten považujeme často to považujeme často jenom jako za opatření v poslední instanci primární nástroje řízení toku kapitálu musí eh, být v podobě eh, v makroobecřetnostní politiky. Pokud jde o eh, akumulaci rezerv cizoměnových, tak, ty mohou, tak tam může vést ke zásadní volatilitě. A viděli jsme, jaké problémy v této souvislosti vznikly s makroekonomickou politikou eh, zemí, které byly ovlivněny těmi velkými cizovměnovými eh, rezervami. Pokud je o nástroje Mezinárodního měnového fondu, tak ty eh, můžeme ještě dále použít k financování a dohledu. My prostě chceme, aby G20 řešila veškeré aktuální problémy a mm, budeme parlament průběžně informovat. A teď k několika konkrétním otázkám eh, z návrhu stanoviska. Pokud jde o eh, multilaterální řízení eh, směných kurzů k omezení obchodních nerovnovách, tak tam bych vám, vám připomněl článek 15 dohody o VTO, který vyžaduje, aby členové VTO neporušovali články nebo stanovy EIMF to znamená manipulace eh, směných kurzů. A potom um, instrumenty obchodní politiky, jako jsou cla a necelní, bezcelní opatření k řešení globálních nerovnováh. Myslím, si, že to by bylo velice nevhodné, protože ten, tato nerovnováha je výsledek hospodářské politiky v jednotlivých zemích. Spíše je třeba eh, zaměřit se na eh, hospodářskou politiku makropovahy a strukturální povahy, protože to ovlivňuje domací, domácí poptávku a domácí poptávka je eh, hlavním, hlavní příčinou obchodní nerovnováhy. Obchodní bariéry by zlepšily, stáv, zhoršily stávající situaci, protože by utlumily globální obchod. Pokud je o další velice citlivou otázku o dumping a sociálně tedy mm, sociální dumping, tak jsou tady organizace, jako je Mezinárodní organizace práce, pracovní normy a také dohody o e, změnách klimatu a dohody o, o OSN, úmluvy, tak Možná, že e, pokud e, se země budou snažit nastavit vlastní pravidla, tak by to mohlo narušit obchod. My si myslíme, že eh, nastavení eh, cen v rámci tohoto systému by naopak mohlo být eh, pro výrobce výhodné a proto si myslíme, že známky kvality jsou lepším řešením, než stanovovat procesní standardy pro výrobu. Potom technická otázka o obchodních statistik ty mohou eh, někdy přijít eh, s poměrně porušeným obrázkem. A vzhledem k eh, rozšířenému postupu na základě přidaté hodnoty, tak hodnoty, upředná hodnota, tedy mění ty posuny hodnot mezi obchodními partnery a příslušní, příslušné služby komise připravují studii k této problematice. A Předpokládáme, že budeme schopni vám eh, podat eh, k ní co nejdříve zprávu. A potom, pokud jde o volatilitu cen komodit, což je velká priorita pro summit G20 v Cannes eh, v začátku, na začátku listopadu, tak stanování cen komodit spadá do pravomoci národních úřadů a oni mohou eh, ve, eh, tedy oznámit zbližování ve svých dozorových postupech. A to je všechno. Závěrem bych udělal několik poznámek o možném dopadu příspěvku komise k celé té eh, debatě. tomu přikládáme velkou důležitost a myslíme si, že viditelnost EU na mezinárodních fórech a schopnost eh, jednat eh, nebo hovořit jedním hlasem je klíčová. A to v, té, v tom návrhu stanoviska není. V tom posledním odstavci EU má zvážit dopad GA a G20 a příslušných deklarací, ale naše pozice na těchto orgánech se tady v podstatě neřeší v tom návodu stanoviska. Možná proto, že na rozdíl od situace VTO, Evropská unie nemá žádné strukturované zastoupení na EMF. Je tam akorát eh, pozorovatelem, zatímco eh, na dalších mezinárodních fórech ta situace vůbec není optimální. i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsme svědky toho, že přechodové dohody nezlepšují zastoupení EU eh, e a její koordinaci. A co eh, vyvolává ještě větší eh, dopad, a tedy obavy, je, jsou snahy zachovat status quo. A to samozřejmě není uspokojivé. Zejména, jak říká komisař Ren, nebo jak to řekl na plenárním zasedání 6 června v parlamentu. Je v zájmu Evropy a jejich členských států posouvat se k jednotnému eh, křeslu pro Evropskou unii. A závěrem bych řekl, že eh, této debatě přikládáme eh, velkou důležitost a potvrzujeme, že jsme ehm, připraveni vám poskytnout veškerou pomoc. Chce někdo eh, se k tomu vyjádřit? Tomu. Děkuji, děkuji zejména za komentáře mm, kolegy Kutase a komentáře komise. Co se týká připomínek komise, tak já, který jsem přesvědčený pro Evropan, a který bojují trvale za myšlenku, že samozřejmě Evropa musí být sjednocena a koordinovaná na mezinárodní úrovni, tak přiznávám, že trošičku vidím určitou ztrátu ambicí vzhledem k tomu, protože podporovat evropské zastoupení ve všech institucích, ano, samozřejmě, ale pokud to je na základě obsahu, který je zde vyjádřen, tak jsem trošku znepokojen, protože se zde vlastně říká, že status quo je perfektní, že máme všechna pravidla k dispozici, abychom bojovali pro vše, vše, proti všem formám dumpingu, že vlastně dnes i na evropské úrovni máme hlavy států, které vlastně obhajují uh, určité daně na evropské úrovni a že vlastně naše role by mohla se omezit na podporování určitých eh, asociací, abychom lépe definovali obchod. Já jsem trošku překvapen odpovědí ze strany komise. Toto je debata, kterou vedeme v tomto výboru, v Evropském parlamentu s ostatními institucemi. Není to nic nového, ale omlouvám se, že to říkám se s mou přirozenou dobrotou a přátelským vztahem vůči ostatním institucím, ale zdá se mi to trošku konzervativní, abych pravdu řekl. Když nám zde vysvětlujete, že obchodní deficity nepůsobí velké problémy, že řízení obchodních výměn, že to zhruba existuje, že je zde interní makroekonomická rovnováha, že to je role institucí, aby na to dohlížela a pokud se dotýká otázky volatility cen, zejména surovin a potom zemědělství, že by to mělo patřit do působnosti národních orgánů, aby se zabývaly problémy zemědělského trhu, přestože zde máme společnou zemědělskou politiku, tak omlouvám se, ale to se mi zdá trošku nedostatečné. Myslím si, že potřebujeme ještě více diskutovat o těchto věcech, ale pokud chceme obhajovat silnější zastoupení Evropy v těch institucích, tak je potřeba, aby Evropa, zejména komise, prokázala, prokázala větší ambicioznost. To samozřejmě říkám přátelsky, ale musíme mít trošku větší ambice v, oblasti, v této oblasti. Děkuji. Thank you, Janik. Uh... Děkuji, Janiku. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 23. června a hlasovat se bude 12. 13. července. A nyní přistoupíme k bodu 12 obchod pro změnu. Obchodní a investiční strategie EU pro Jižní středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě. Pane Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která za náš výbor, myslím si, náš výbor INTA a zastupuje také DG Trade komise, se kterými jsme vedli mnoho diskusí. Tato zpráva je vlastně určitou šancí, která by měla umožnit transformovat naši obchodní politiku do, ve skutečný politický nástroj ne pouze nástroj, který by eh, byl schopen regulovat obchodní výměny na obou březích Středozemního moře, ale skutečný politický nástroj. To, co se v posledních měsících stalo a co se ještě stále děje v jižní eh, části Středomoří, to je vlastně změna určité epochy. Je to skutečná revoluce pro tyto země jižního Středomoří, které tedy se budou vyvíjet a vyvíjejí, aspoň doufám v to, směrem k demokratickému režimu. Bude jsou zde, občané, obyvatele těchto zemí mají velké naděje, velká očekávání. Ti občani, kteří se vydali na cestu směrem k demokracii, k vytvoření nového typu společnosti, než tu společnost, kterou znali dosud, volnější, svobodnější společnosti, pluralistické a společnosti, v níž bude snadnější pracovat a také obchodovat, podnikat nejde pouze o liberalizaci politického života a politiky, ale jde o ekonomickou liberalizaci. Zatímco dosud tyto země žily v hospodářském systému, který se opíral o systémy oligarchie ve velké míře, byla to oligarchie, která, které využívaly velmi omezené kruhy, které zcela ovládaly hospodářství těch zemí a vlastně přístup ke zdrojům byl velice selektivní pro velice omezenou třídu. Nová řídící třída nebo vedoucí skupina v těchto zemích potřebuje a má chuť, chce tedy naléhavě řešit otázky a očekávání občanů. A to nejen z ekonomického hlediska. Víme velmi dobře, že tato nová elita bude moci, nebude moci reagovat sama, bude potřebovat eh, politiky vyjednané se svými sousedy a zejména s Evropskou unii. Vzhledem k této situaci v severní Africe z politického a institucionálního hlediska, domnívám se, že odpověď Evropské unie přišla poněkud pozdě. Já zde nechci se vracet k debatám, které jsme vedli v posledních měsících na plenárkách. Myslím si, že nás bylo hodně, kteří jsme vyjádřili politování nad vlastně malým nadšením, malým entuziasmem vzhledem k tomu, co se děje v Jižním středomoří. Připomínám evropské ministry zahraničních věcí a zejména jeden ministr, který považuje Kadáfiho za exemplárního reformátora pro zbytek Afriky. Jiný evropský eh, za minister zahraničí se domníval, že Sýrie, a zde cituji, je modelová, vzorová a solidní země. Nevím, co přesně chtěl říci tím výrazem solidní, které se podařilo reprezentovat vlastně požadavky modernizace vyjádřené syrskou společností. Takže toto prohlásil v polovině února jeden z ministrů zahraničí Evropské unie. Samozřejmě veřejné mínění nezůstalo tedy chladné k těmto prohlášením. A nyní je na nás, abychom se podívali, jaké nástroje nám budou moci pomoci k podpoře těchto nových demokracií těch nových demokracií, které budou více či méně zralé, není to na nás, na našem výboru, abychom analyzovali a vedli debatu o stupni zralosti těchto demokracií, protože to závisí také na naší angažovanosti, na naší vůli, abychom podporovali, pomáhali vývoji těchto nových demokracií, eh, ke kterým k tomuto vývoji dochází v Jižním Středomoří. Co se týká návrhů, diskusí nebo fora diskusí, vše to, co se týká možnosti reorganizace trhu v jižní části Středomoří, která představuje velmi bohatý potenciál. Jak víme, i když byla dušena po mnoho let, nemohla tato oblast skutečně vyjádřit a využít veškerého tohoto potenciálu. Naše zpráva z vlastní iniciativy tedy odpovídá na návrhy komise ohledně nové politiky sousedství, na ty nové výzvy, kterým tato nová politika sousedství musí čelit a vlastně opírá se o čtyři pilíře podpora demokracie, dobré řízení, podpora občanské společnosti. Druhý pilíř je prohlubování zóny volného obchodu, která by se měla stát ambicioznější tak rozšířenější tedy a prohloubenější zóna volného obchodu pro země, ve kterých probíhá demokratický proces, v regionálním partnerství, které se ještě musí vyvinout, které bylo dosud příliš omezeno, plus různá pro operativní opatření, která jsou uvedena, ještě ne veli, velmi přesně, ale jsou uvedena pro to, aby byla schopna čelit těmto novým výzvám. Generálně ředitelství obchod, pro obchod zpracovalo dokument, follow-up paper, který uvádí jednotlivé návrhy v oblasti organizace. Nebudu zde eh, všechno rezimovat, protože si domnívám, že jste si přečetli tento dokument, který je k dispozici. A v tomto dokumentu komise se hovoří o liberalizaci pro zemědělské výrobky. Některé země, především Egypt a Jordánsko, již podepsali dohody o liberalizaci zemědělských produktů. Víme, že se vede také diskuse s Marokem, že se jednání týkají také Tuniska, která již jsou v dosti pokročilé fázi. A potom jsou zde otázky ke kterým se již nebudu vracet. Také musíme znovu projednat otázku doložky o pan středomořském původu, to znamená nejen pro ty země, které definujeme jako demokratické, ale pro všechny země v Jižním středomoří, protože ta otázka původu, označení původu je také velmi důležitá a velmi složitá. Myslím si, že v tom textu komise jsou ještě další věci, které musíme brát v úvahu. Ještě kromě tohoto stanoviska komise bych rád připomněl to, co řekla Catherine Aštnová 11. června, kdy vytvořila cílenou pracovní skupinu pro oblast Jižního středomoří, potom Unie pro středomoří, vypadá, že ožila znovu, trošku neočekávaně. 7. června vyslala signál života tím, že vlastně připravila určitou tabulku opatření ve prospěch malých a středních podniků. Role Evropské unie zde není příliš jasná v té cestovní mapě, nicméně Evrop, eh, egyptská vláda požádala o 10 miliard dolarů pomoci ekonomické tedy, zejména pro pomoc rozvoji cestovního ruchu v Egyptě minus 30, což je minus 35 v únoru letošního roku oproti únoru loňského roku, tedy přijelo do turistů do této země, což je významný sociální a ekonomický dopad. Hlava Unie afrických států se také minul, hlavy se sešly a hovořili o myšlence vytvoření velké zóny volného obchodu pro Afriku zóny volného obchodu, která by šla z Egypta až do Jižní Afriky a soustředovaly by se tam Komeza, East African Community a SADEC, tedy ty tři velké organizace, které působí vlastně v této oblasti a ty by se postupně po jednotlivých etapách eh, spojovaly a spolupracovaly by na pět, v pětiletém horizontu, tak aby se tedy v, té, v, tomto oblast, v tomto horizontu podařilo vytvořit tuto velkou zónu volného obchodu i když by vlastně to představovalo pouze 15 výměn celé všech afrických zemí, alespoň dosud představuje, což je velmi malé 12 července padne významné rozhodnutí, protože ministři financí se musí dohodnout, pokud jde o finanční částky poskytnuté pro banku pro Středomoří v roce 2012 by tato banka měla vytratit 2,5 miliardy eur na financování 18 konkrétních projektů v oblasti Středomoří, tedy 2,5 miliardy pro všechny země oblasti Středomoří. aniž by se tedy specifikovaly konkrétní země, i když ty, které nás nejvíce zajímají, to jsou právě ty, kde se provádějí ty demokratické reformy, ale je to tedy eh, investice, která by měla být zaměřena na malé a střední podniky, což se mi zdá pozitivní, protože malé a střední podniky se považují za cíl číslo jedna, alespoň to řekla místo předsedkyně banky, zejména ohledně Tuniska a Maroka. Evropská investiční banka by měla zorganizovat odvětvovou konferenci na konci roku, kde by zase také měla zaměřit na oblast cestovního ruchu, takže vidíme, že věci se hýbají, že je hodně projektů, činností, které byly buď ohledně prohlášeny nebo už se provádějí pro oživení a podporu ekonomických výměn s, se zeměmi Jižního středomoří. Komise a Unie pro středomoří, středomoří je také zastoupena, ale Konstatovali jsme, že je potřeba tato úsilí lépe koordinovat, tak abychom měli jasnou, konsistentní strategickou linii, která by plnila konkrétní a přesné cíle. A potom je zde další věc, o které, ohledně které bych rád vyslechl váš názor, protože je to první výměna názorů. Rád bych pochopil, v jaké na jakou zemi konkrétně se obracíme. Tunisko ano, Egypt určitě ale jsou také země, kde neproběhla revoluce, jako například v Tunisku nebo v Egyptě, ale se kterými bychom chtěli prohloubit obchodní výměny, což by jim mohlo pomoci prohloubit jejich ekonomická opatření. Proces Agadiru týkající se Jordánska a Maroka, ještě navíc k Tunisku a Egyptě, Egyptu z politického hlediska v Maroku také bylo, byly ohlášeny reformy, poměrně ambiciozní. Víme také, že otázka západní Sahary je velmi choulostivá. Když se hovoří o Maroku, tak se hovoří o západní Sahaře, Jordánsko a ostatní země Mašreku. Tak pokud jde o Jordánsko, tak tam se zatím podařilo eh, chránit, udržet určitou stabilitu. Země, u kterých navrhujeme nova, inovativní řešení pro obchodní politiku, tak to jsou všechny tyto země, o kterých jsem se zmínila. Myslím si, že náš výbor INTA by měl prohloubit svou úvahu této oblasti. Jaké tedy budou ty nové směry této obchodní politiky? Já si myslím, že jsou prvořadé čtyři hlavní směry. Ostatně, jak jsem řekl, jsme na začátku v těch našich úvahách, tak vezměme si nejprve finanční nástroje. První nástroj Evropská investiční banka již pracuje v Jižním středomoří polovině července ministři financí se tedy vyjádří k možnostem dalších eh, subvencí nebo dotací banky na, na příští roky. Podle mě banka potřebuje ještě další zdroje. Zdá se mi důležité, aby Evropská investiční banka se soustředila na projekty, které umožní vytvářet pracovní místa pracovní místa a udržitelný dlouhodobý pracovní trh. Prioritou tedy je, abychom, aby tedy bylo poskytnuto financování těch reform, reform hloubkových, které umožní liberalizovat hospodářství a budou vytvářet pracovní příležitosti, pracovní trh. Domnívám se, že je nutné zdůraznit, že poprvé Evropská investiční banka se zmiňuje o malých a středních podnicích jakožto o prioritě v těchto zemích, což si myslím, že je pozoruhodné a měli bychom dbát na to, aby ty projekty financované bankou skutečně se zaměřovaly na malé a střední podniky. A Evropská investiční banka je jenom jeden z finančních nástrojů. Dosud byla, to byla určitě ona, která reagovala nejrychleji na požadavky, ale není jenom Evropská investiční banka také, je zde Evropská banka eh, EBRD pro obnovu a rozvoj která také může hrát významnou roli, jako to bylo pro země střední a východní Evropy. A ještě bych chtěl říci, že Egypt je jednou ze zemí, která vlastně uložila na začátku kapitál v Bance pro obnovu a rozvoj. Takže rozšířit pole působnosti nebo kompetenci tě, této banky na Jižní středomoří, to je určitě velmi důležitý signál a myslím si, že ten by mohl vzejít z našeho parlamentního výboru. Nyní pokud se týká zóny volného obchodu, zlepšení možnosti volného obchodu se zeměmi Jižního středomoří, tak je zde otázka jednání o novém pravidlu o původu pan africkému, jak jsem se již zmínil, a pro země, jako je Tunisko a Egypt a možná i další země, ve kterých probíhají demokratické reformy, tak by naším cílem mělo být usnadnit přístup na náš trh, a to nejen se zohledněním zboží, ale také určitými intervencemi na základě eh, norem, zdravotnické normy, veterinární normy, kvality, bezpečnosti výrobku, které často představují určité necenové překážky překážky, které blokují přístup těchto produktů na náš trh, zejména pro malé a střední podniky. Je možné překonat tyto překážky v, když se bude využívat technická spolupráce, i když dosud se příliš mnoho neudělalo, tak aby aky kominotér bylo začleněno v těchto zemích, zejména ohledně bezpečnostních, zdravotních a veterinárních norem, tak aby mohli zlepšit své možnosti získávat certifikace, tak, aby výrobky pocházející z těchto zemí měly snadnější a lepší přístup na naše trhy aby tedy mohly být snadněji exportovány. Třetí oblast intervence, jak jsem již řekl, malé a střední podniky, které jsou určitě těmi nejdemokratičtějšími hráči na trhu. Občanská společnost, která chce aby samozřejmě také její hlas byl vyslyšen v oblasti ekonomickém. Malé a střední podniky v Jižním Středomoří ne, příliš se jim nepomáhá. Pol, obchodní politiky se, poli, se často týkají velkých nadnárodních společností, velkých trhů, velkých podniků, čili co můžeme udělat pro malé a střední podniky. Za prvé zlepšit informovanost. Dnes již existují informace jako desk sekretariátu, nebo help desk v sekretariátu v Agadir pro celní otázky, projekt jako Invest in Med například, ale můžeme jít ještě mnohem dále. Můžeme vytvářet databáze, které malým a středním podnikům z Jižního středomoří umožní vyhledávat partnery, zahajovat jednání, ob, navazovat obchodní vztahy s evropskými partnery. Tady tyto informační agentury by se měly vlastně přeměnit v agentury, které budou pomáhat, přinášet technická řešení, pomáhat při řešení problémů, protože právě ty malé a střední podniky často narážejí na technické problémy. A potom by také měly být zavedena určitá stipendia, v oblasti marketingu a obchodu, aby vlastně se podporovalo odborné vzdělávání, protože odborná příprava to je oblast, kde se dá mnoho ještě udělat. Potom je potřeba také šířit model obchodních komor mezi Evropou a Středomořím. V současné době je jedna v Izraeli důležité do úlohu hrají v Gruzii a na Ukrajině například, tedy vytváření určitých společných obchodních komor. Ano, mohli bychom například vytvořit euroegyptskou obchodní komoru egyptský drobný podnikatel nebo tuniský, který chce zahájit podnikání a obchodovat s Evropskou unii, má také mnoho problémů se získáním víza, takže toto je také problém, který musíme pomoci řešit. Svobodná povolání, ti, kteří pracují v nadnárodních společnostech, mají menší problémy se získáváním víza, ale pro drobného podnikatele je to obtížné, takže musíme naplánovat konkrétní specifickou kategorii, která by měla umožnit získávání víz pro ty tyto drobné podnikatele. Takže myslím si, že je zlep, le, třeba zlepšovat informace poskytované Evropskou unii. Existuje v Káhyře určitá obchodní jednotka, jedna v Maroku, potom je jen jeden trade officer, zástupce v Tunisku, nic v Jordánsku. Takže myslím si, že zde ještě potřeba provádět určité úsilí v oblasti lidských zdrojů, protože v současné době v mnoha zemích není nikdo, a myslím si, že experti v oblasti malých a středních podniků by byli velmi vítáni. Hello. Děkuji. Já jsem požádal, nebo chci požádat kolegy, kteří teď chtějí vystoupit, jelikož kolega Rinaldi zmínil širokou škálu témat k tomuto bodu, aby se tedy nepokoušeli je zopakovat, ale soustředili se skutečně na to, co mohou přinést nového k tomu, co tady říkal kolega Rinaldi. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla především mm, poblahopřát kolegovi Rinaldimu. Musím říci, že na první výměnu názorů on opravdu mm, tu prezentaci má velmi kompletní, s velikými detaily a je vidět, že skutečně mu mm, ta zpráva leží na srdci. Je to zpráva velmi důležitá vzhledem k tomu, co se děje v Jižním středomoří. A, takže nejprve politická poznámka my musíme překročit fázi mea culpa. Myslím, že jako prostě už je jasné, že mnoho politických představitelů eh, se dopustilo chyb eh, v souvislosti s touto částí světa. Už řadu let jsme upozornili upozorňovali na to, že musíme věnovat pozornost jihu, eh, jihu Evropy nebo jihu Středomoří ono k tomu tedy potom došlo díky eh, vzbouření lidí eh, v této části světa. Kolega položil dvě otázky. Za prvé, jaké poselství do těchto zemí máme vyslat? Eh, porovnání s minulostí je potřeba, aby to poselství bylo jasné a transparentní a Evropa by měla doprovázet tyto populace, které povstaly proti diktátorům a predátorům, protože část těchto diktátorů mm, eh, jak si eh, se dopustili takových eh, takové korupce a takových krádeží, třeba když vezmeme případ eh, Benalího nebo Mubaraka, to je skutečně jasné poselství, které musíme vyslat. A je třeba, aby ta naše podpora byla velmi konkrétní. Tyto země si hodně stěžovaly na barcelonský proces, především v oblasti investic. Oni často říkali, za prvé, že ten proces je rýchavičný a za druhé, že eh, Evropa sice na ten trh chce, ale žádné velké pracovní příležitosti tam nevytváří. A takže to poselství by mělo být jako budeme stát po vašem boku. Evropský parlament navštívil eh, dvakrát jak Tunisko, tak Egypt v rámci monitorovací skupiny, která vznikla a je pravda, že když se jede tam na místo, je patrné eh, až děsivé očekávání protože tito lidé se byli za svobodu a, a teď od, od té svobody mnoho slibují e, i v sociální a ekonomické oblasti. Čili to poselství musí být jasné a ne zase dvojznačné se spoustou řečí a bez konkrétních skutků. A konečně Angelo Rinaldi zdůrazňoval v těch návrzích, vznik pracovních příležitostí. Já bych chtěla uvést číslo. Každý rok v zemích Jižního středomoří 4 miliony mladých lidí přichází na trh práce a nenachází žádnou práci. Za do deseti let je potřeba vytvořit přes 20 milionů pracovních příležitostí, aby se jaksi tato situace nějak vyřešila. A to je strategické. A obchod, a v tom je ta zpráva důležité, důležitá, a, a to poselství, které my chcem, vyšleme komisi i těmto státům, je důležité v tom, že obchod může pomoci a Evropa může pomoci prostřednictvím obchodu reagovat na tuto obrovskou výzvu, kterou spolu s nimi musíme vyřešit v této části světa. Děkuji. Děkuji, Kadarif. Demain, Mnoho politiků chybovalo v poslední době, co se týče postoje eh, Evropské unie eh, a jejich vztahu s Jižní ehm, eh, středomořím. Já, jak si při vší úctě, jsou to často pravicoví politici, kteří chybovali, ale dobře, to já to nebudu rozvádět. A ehm, paní kolegyně to nemůže nechat jen tak a já nechci Eh, tady eh, udávat levicové eh, soudruhy z Francie. No já, ne, já jsem hovořil o hlavách států a vlád, říká pan kolega. Já jsem před několika lety hovořil o vzniku zóny volného obchodu, která by v roce 2011 mohla vzniknout v rámci Středomoří a mnozí jsme říkali, že taková zóna volného obchodu nevznikne. Bohužel musíme zjistit, že tato zóna volného obchodu opravdu nevznikla a je to z politických důvodů. Já nejsem toho názoru, že barcelonský proces byl neúspěšný eh, pro evr- jaksi evropské státy Eh, eh, omezili na eh, bezpečnostní aspekty, na uzavření hranic, ale ta kostra toho procesu byla dobrá. To, co neuspělo, byla zaprvé obchodní politika Evropské unie vůči těmto státům, uvedu jedno číslo, aspoň řádově. Je to část světa, kde přímé zahraniční investice jsou nejnižší a to platí ve všech těchto zemích. A druhý neúspěch je úspěch UPM, což bylo považováno za alfu a omegu eh, a žádný pozitivní závěr vlastně tam nelze přinést. Nedošlo k investicím žádné peníze, ale také z politických důvodů je třeba eh, do té zprávy o jižním pobřeží středozemí je, že nemůžeme na ty státy nahlížet stejně. My máme tendenci nahlížet na Tunisy, stejně, Tunisko stejně jako na, na Alžírsko, Jordánsko a ty státy se liší. A proč je Unie pro středomoří neúspěch? Z politických důvodů pro většinu těchto států je ten názor, že tato oblast je příliš široká a dokud se nevyřeší palestinsko-izraelský problém, tak se toto ne, taky nedá řešit. Čili spíš by tady mělo jít o obchodní politiku, která pomůže znovu nastartovat Unii západního Magrebu, arabského Magrebu. E, jsou tu urgentní otázky, které je třeba vyřešit rychle. Jedná se to Tuniska a jeho demokratického přechodu, transformace a současně myslet na to, že nesmíme jenom vycházet z toho, že Jižní středomoří je jenom tržiš, trhem pro naše zboží, musí dojít tam k větším investicím, trvalejším investicím a víc, je třeba zajistit více růstu i pracovních příležitostí. My tu nejsme jenom proto, abychom hájili ofenzivní zájmy Unie to by neřešilo situaci. Čili my se k této diskusi ještě vrátíme a moc děkuji Nikolovi za eh, jeho práci. Děkuji, eh, pan Murphy. Thank you. Um... Děkuji. Rád bych poděkoval panu Rinaldimu eh, za to, že nám připomněl eh, tu nedávnou eh, změnu smýšlení evropského establishmentu ve prospěch demokracie na severu Afriky. Podívejte se na francouzského ministra, francouzskou ministrní zahraničí během krize, která byla ochotná pomoci Ben Alimu. Ano, on nejde jenom o to, abychom říkali pořád mea culpa. Tam se jednalo o celkovou politiku, nejednalo se o selhání jednotlivců. Prostě celá eh, řada eh, lidí, kteří za to byli zodpovědní, eh, ráda jednala s brutálními diktátory a maximalizovala zisky obchodem s nimi. A podporovala je. A je to důležité, je to pro, ponaučení pro revolucionáře také, aby trvali také na eh, změně politiky na straně evropského eh, establishmentu. Těmhle lidem se nedá věřit. Jsou to falešní přátelé demokracie a jejich zájmy nejsou stejné jako eh, zájmy revolucionářů. A druhá věc je, kde nesouhlasím s panem Rinaldem. Já jsem navštívil Tunisko a setkal jsem se s tvůrci revoluce a musím říci, že oni nevolali po ekonomickém liberalismu. Ano, hospodářské a sociální otázky samozřejmě s politickou eh, represí jsou eh, klíčovou věcí. To eh, se neustále opakuje. Ale lidi, se kterými já jsem se setkal, docela jistě neměli představy o tom, že další liberalizace ekonomiky by jim prospěla. Ty země jsou nerozvinuté, dominují jim nadnárodní společnosti. Ano, jsou tam někteří dobří, některé v, do, v, do, někteří v dobré situaci, ale ti, kteří, se kterými já jsem se setkal, byli ti mladí lidé, socialisté, aktivisté, odboráři a rozhodně nechtěli jít cestou kapitalismu. A máme tady důležitý proud, který eh, volá po vytrvání v revoluci a chce nejenom eh, vzít eh, politickou moc eh, z rukou staré elity, ale i vzít eh, Ben Aliho klice i hospodářskou eh, moc. A také volá po demokratickém veřejném vlastnictví klíčových ekonom- sektorů ekonomiky. Takže já bych se eh, zeptal, jestli je tady opravdu poptávka po eh, eh, hospodářském liberalismu. Tohle není poptávka lidu, ale je to poptávka těch nadnárodních společností, které tomu tam již dominují a které chtějí eh, dominovat tamnímu trhu i nadále. Je to také požadavek evropského kapitalismu který chce zabránit dalšímu šíření revoluce a který chce privatizovat klíčové veřejné služby tak aby mohl vydělávat více a sedřít to z těch eh, dělníků. Já jsem pro eh, obchod za změnu, ale musíme definovat, jaký obchod a za jakou změnu. Ten obchod, který podpoř, podporuji, je založen na solidaritě skutečně, na podpoře lidem Tunisu, tak aby opravdu mohli pozdvihnout hospodářskou úroveň té země a celého regionu obecně. a nejde takhle zneužít tu situaci, tak abychom my zvýšili eh, ziskovost na národních firm a to je všechno. A to se týká obchodních eh, podmínek, ale i eh, strukturálních věcí, které se budou týkat ekonomiky a politického systému. To zabrání těm zemím rozvinout se a to je velká otázka, která nastává v Tunisku. Je tady otázka dluhu. Máte 14,4 milionů dolarů, které tedy externího veřejného dluhu. To je obrovský dluh, který eh, vybudoval Ben Ali a je celá jeho klika. A v mnoha případech se to nakupovali i zbraně od evropských zbrojních firm a používalo se to k podpoře hnutí proti němu. Tohle je naprosto nesplatitelné. Nicméně je to takový nástroj k tomu, jak eh, udržovat ty země nedostatečně rozvinuté musí eh, zaplatit 6 let eh, svého HDP. Takže když hovoříme o skutečné asistenci, o skutečném obchodu eh, za změnu, tak můžeme popřemýšlet o, o zrušení tohoto dluhu. Děkuji. Pan Menendez. Děkuji, pane předsedom. Samozřejmě, nejen, že blahopřeji kolegovi Rinaldimu za jeho vynikající zprávu a prezentaci, protože skutečně to, co zde řekl, to je téměř taková teze o tomto tématu a to nežertují. Myslím si, že skutečně schrnul všechny významné otázky, takže ještě jednou děkuji za tu vyčerpávající prezentaci protože jak, jsem ve stejné politické frakci jako kolega Arif, který upřesnil toto téma. Já tedy už v důsledku toho budu stručný, protože není nutné, abych zde vlastně odporoval této doktoran, doktorské práci. Chtěl bych pouze zdůraznit dva body. Jeden, na, o kterém se zmínil Kader, a to bych chtěl zdůraznit, a není to v podstatě neslučitelné s tím, co říkali kolegové. Uh, to znamená, že i přes určité politování, které můžeme vyjadřit, je potřeba, musíme mít na, na paměti izraelsko-palestinskou situaci. Protože ta situace mezi Izraelem a Palen, Palestinou je zde riziko, že to bude vždy určitá bariéra, určitá překážka. Je to eh, a vždycky bude takový ten milní, který je potřeba brát na zřetel, jak se už zmínil kolega Rinaldi. A potom Pan Rinaldi ve své analýze uvádí, že se situace v jednotlivých eh, zemích Jižního středomoří velmi liší, že bylo dosaženo různého pokroku, nicméně řekl, že je optimista, ale že Možná někteří zase projevili trošku příliš rychlý předčasný optimismus. Třeba v některých zemích nebylo dosaženo takového pokroku jako v jiných. Takže tolik asi k tomu bylo v mm, zemích některé určité revolty, ale to, to je taková je vlastně situace v zemích, jako je Jordánsko například. Abychom překonali všechny tyto překážky, tak Unie pro Středomoří, která mm, neprochází nějakou velmi příznivou fází, musí tedy vlastně se snažit překonávat tyto překážky a to zase souvisí s tím, co řekl pan Rinaldi. Můžeme v podstatě oživit, obnovit tento proces jednou pro vždy. Takže moje frakce byla vždy toho názoru, že ekonomická prosperita a sociální spravedlnost jsou ty klíčové milníky, k tomu, abychom potom mohli rozvíjet hospodářské vztahy s touto oblastí a s těmito zeměmi. A domníváme se, že a ostatně zde zaznělo, že komise zpracuje určitou cestovní mapu, která půjde tímto směrem. Myslím si, že ekonomická politika nemůže nahradit závazné závazné zaangažování Evropské unie v této oblasti prostřednictvím relevantních nástrojů, které budou k tomuto vytvořeny a budou k dispozici. A tyto nástroje se mohou tý, si týkat sociální spravedlnosti a hospodářské prosperity v tom této oblasti, tak jak zde zaznělo. Děkuji, předseda, děkuji. Jak vidíte, tak máme už velké spoždění vzhledem k programu budou určitě další příležitosti, abychom diskutovali o tomto velmi důležitém tématu. 13. července zejména na slyšení a potom Nicolo Rinaldi ještě povede také diskusy na základě své zprávy. Rád bych se omluvil Evropské komisi, že jí nemohu v této fázi dát slovo, aby mohla zareagovat, protože ještě jednou opakuji, nabrali jsme velké spoždění v našem programu. Nikolos, souhlasíš s tím, že nebudeš tedy nyní reagovat, že ti nedám už slovo na závěr? Příště, ano? Dobře. Takže nyní bude schůz, v poledne bude schůzka koordinátorů. Nyní nám tedy zbývá asi 20 minut, abychom se zabývali dalšími body, a to je zpráva kolegy Arif Kadera Arifa o modernizaci zadávání veřejných zakázek. Takže Kadere, máš slovo. Je to první výměna názoru, takže bude to spíš stručné a popovídám takovou historku, jestli dovolíte, drazí kolegové. Polská vláda se rozhodla v rámci infrastrukturální politiky vysta postavit dálnici, dálnici A2 v Polsku. A Není asi mě moc slyšet, protože je zde nějaký hluk, říká řečník. Předseda, prosím, mohli byste se trošku sklidnit, protože už teď máme spoštění, takže pokud bychom mohli se mírně sklidnit. Dobře, takže zopakuji to. Vyprávím takovou historku, milí kolegové. Polská vláda se rozhodla v rámci infrastrukturální politiky postavit dálnici A2 Mohli bychom si myslet, že když trošku známe evropskou skutečnost že know a know-how evropských podniků, že je mnoho podniků, které mají nejen know-how, ale dostatečnou velikost také, aby vyhráli tuto zakázku, takže logicky bychom si byli mohli myslet, že ta veřejná zakázka, že vyhraje jeden z těchto podniků. Nicméně jsme se dozvěděli, že velká, eh, obrovská čínská společnost Komek vlastně byla pověřena těmito pracemi a že byly dvakrát nižší náklady. A vlastně porazili veškerou evropskou konkurenci. V tomto prostředí hospod, Evropské hospodářské soutěže je zde dohoda o zadávání veřejných zakázek, ale v současné době má nas, se zabývá pouze cenovými kritérii, která nechrání naše podniky. A já se domnívám, a je to moje filozofie, že v tomto období krize je důležité, abychom podporovali za dodržování pravidel samozřejmě, ale abychom podporovali evropské podniky a zaváděli s nimi udržitelný sociální a environmentální plán. Myslím si, že je důležité, abychom bojovali proti sociálnímu dumpingu, ekonomickému dumpingu eh, zemí z, rychle se, eh, z podniků z rychle se rozvíjejících zemí. A potom jsou zde ještě další kritéria, určitá preference evropských podniků, zejména malých a středních podniků. Naše podniky se liší no, vyvinuli mnohé úsilí v oblasti inovací, využívání a rozvoje technologií a tím, že většina z nich dodržuje sociální a environmentální normy. Proto v rámci stanoviska, které představím v červenci na další schůzi, tak požádám o zavedení dalších kritérií pro zadávání veřejných zakázek. Dále bych chtěl připomenout, že dohoda o veřejných zakázkách mezi Evropou a třetími zeměmi je pouze málo dodržována. Třetí země vlastně většina z nich, budeme mít příležitost se o tom zmínit, země jako Japonsko například, zavírají přístup k jejím, ke svým eh, veřejným zakázkám. A, jedno, a tedy evropský trh nemůže jednostranně zůstat otevřený vůči těmto zemím, které zavírají naopak svůj veřejný trh. Čín, vlast, Čína jakožto příklad nepodepsala tuto mezinárodní dohodu a takže vlastně nemusí dodržovat nic. Takže na závěr bych řekl, že doufám, že stanovisko podpoří většina kolegů a samozřejmě doufám, že ještě bude obohacena vašimi připomínkami. Děkuji. Děkuji Kaderu Arifovi a paní Jakolino. Grazie, presidente. Sarò estremamente... Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. S velkým zájmem jsem eh, vyslechl, co nám tady právě kolega Arif řekl. A chtěl bych mu říci, že v těch hlavních myšlenkách s ním souhlasím. Potřebujeme moderní systém s pravidly pro spravedlivou hospodářskou soutěž. A to tak, aby v případě zadávání veřejných zakázek byly podmínky spravedlivé pro všechny a princip reciprocity byl respektován a byl hlavním systémem otevřeného dynamického systému. To, k čemu došlo v Polsku, není ojedinělé, k tomu dochází v různých zemích a my bychom měli bránit malé a střední podniky ze zemí Evropské unie a měli bychom um, zamezit tomu, aby naše kritéria jim způsobovala eh, více náklady, které je pak staví do těžké pozice. Také bychom měli chránit veřejné zakázky eh, před eh, organizovaným zločinem a v zemích, ve kterých není ochota podepsat dohody eh, zaměřeny na otevření světového obchodu, tak pak tyto státy by měly být předmětem zvláštního zacházení a myslím si, že naše stanovisko by to mělo být brát v úvahu. Strategie z roku eh, strategie 2020 je také důležitá pro zvýšení naší eh, Eh, konkurenceschopnosti, energetické bezpečnosti a, a boje proti klimatickým změnám. Nicméně modernizace, ať už je jakákoliv, musí bránit tomu, aby eh, jaksi vždy obětí byla sociální ochrana pracujících. Některé podniky eh, předkládají nabídky Hm, aniž by byla garantovaná ochrana práv pracujících. Já jsem připraven spolupracovat s kolegou Arifem, abychom společně hledali nejlepší možná řešení v dokumentu, který bude návrhem, který bude vyvážený a který bude hledat nejlepší možná řešení především pro podniky pracující na území Unie. Děkuji, pan Scholz. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to velice důležité téma. Eh, ta zpráva kolegy Arifa ukazuje jasně, že se tady pouštíme do nového rozměru. Pokud se zamýšlíme o budoucím nastrojení té politiky v této oblasti Myslím si, že eh, teď eh, už máme poměrně omezenou, eh, omezený prostor se tomuto věnovat časově. A já dnes udělám několik poznámek, které se budou týkat i otázek zadávání zakázek na národní úrovni v souvislosti s obchodní politikou. Myslím si, že musíme velice konkrétně přihlížet k eh, té národní situaci a pravděpodobně, nebo je možné, že se dostaneme i k tedy k odlišným eh, pohledům. Čili já se velice těším na spolupráci eh, s kolegou Adifem téhle věci, tedy k, mému pohledu. A v té zelené knize se bude jednat To vlastně nejdříve o to, oč vlastně jde eh, v eh, těch veře- při veřejném zadávání eh, zakázek. Jde o, to, o ten posud k mm, hospodářství bez, bez emisí, potom, k pod, a potom o podporu malých a středních podniků. Ovšem tady se klade otázka, jestli by rozsah působnosti směrnice EU e, měl být omezen jenom na veřejné zakázky nebo jenom na pořizování. Protože potom tady máte e, stavebnictví, e, jestli je tam rozumné to rozdělení na tři ty základní struktury. A tady bych řekl, že máme německou perspektivu, kdy máme spolkovou radu, kde jsou tady zastoupené vlády spolkových zemí a ta se vyslovila proti tomu o to rozdělení na tři oblasti, protože eh, tím se narušuje určitá právní jistota, kontinuita a eh, také eh, tedy schopnost fungovat malých a středních podniků, nebo by tím mohla být, pardon, narušená, spochybněna. A druhá důležitá věc se týká těch navržených pravových hodnot. Dává opravdu smysl je eh, zvyšovat, je mm, rušit někde. A také tady máme tady ten, eh, tu eh, směrnici EU o veřejných zakázkách a, některých impliko- a některé implikované hodnoty tam. Nemáme tady rozpor mezi těmi budoucími budoucími hodnotami a tím, čím, co už jsme dojednali e, na mezinárodní úrovni v mezinárodních obchodních dohodách. Potom je tady další otázka, na kterou si poukázat. To podrobné e, stanovení jednotlivých e, kroků, jestli, jestli to by v tomto instrumentu mělo být také obsazeno, jestli by to tam mělo být všechno dopodrobně popsáno. A potom se chci zeptat eh, komisi, jestli sleduje nějaký další politický cíl prostřednictvím eh, eh, toho tématu zadávání zakázek. Myslím si, že tady bychom potom také mohli zrušit celou úpravu SAPP, která zahrním, zahrnutím této kapitoly do veřejného zadávání zakázek by mohla pozitivně eh, ovlivnit i mezinárodní obchodní vztahy. Protože potom bychom se tedy intenzivněji mohli uh, my uh, do celé záležitosti pustit. Um, až, až... Pan Dartmus, já budu velice stručný. Transparentnost a, konku, a konkurence schopnost v veřejných zakázek, to si myslím bylo hlavní téma se 70. let. Já jsem osobně byl velice aktivní, tedy od té doby. Nicméně v této oblasti, nicméně jsou tu dva hlavní problémy. Jeden problém je, že je to těžší pro malé a střední podniky a my musíme dávat velký prozor, aby ta regulační struktura eh, bránila vlastně malým a středním podnikům ve jménu transparentnosti a konkurenceschopnosti eh, malým podnikům. Oblast, eh, například jeho západní Anglie, kde je výrazný potravinářský průmysl a Ale jak ta situace nyní vypadá, školy a nemocnice na západě nemohou eh, se zásobovat od místních eh, výrobců z důvodu pravidel pro veřejné zakázky. Takže školy a nemocnice v jihozápadní Anglii eh, si, by, by si mohly se musí tedy zásobovat u velkých centrálních výrobců takže si myslím, že to je, jde nad e, rámec naší e, schopnosti tímto e, vyřešit tento problém. Ale je to, myslím, vážný problém, který si zaslouží, abychom se tím naši, v našem výboru zabývali. Děkuji, pane kolego, děkujeme, že jste nás informoval, že jste v 70. letech byl z, z pravého středu. Nyní eh, Daniel Kaspari. Já, um, kolegyně... Ano, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl upozornit ještě na jeden aspekt, a to ještě na ten příklad z Polska. Myslím si, že ten příklad v Polsku je velmi dobrý příklad, který vlastně zdůrazňuje, že co se týká zadávání veřejných zakázek, tak i v oblasti zahraničního obchodu musíme převzít určitou odpovědnost. Já jsem se divil, když tato zakázka byla zadána Číňanům ze dvou důvodů. Jednou, pokud dnes již vidíme, že vlastně to ne, nemusí být zadáno nejlevnějšímu kandidátovi, ale tomu nej, efektivnějšímu, takže vedli jsme dobré diskuse o tom, jak je velmi obtížné pro zadavatele veřejných zakázek, když to musí zadat nikomu tomu tolik nejlevnější nej, nabídce, ale té nejhospodárnější, jaksi, i když ta priorita samozřejmě by taková měla být, ale v, s ohledem na Polsko, tak si myslím, že z toho příkladu vyplývá, že musíme dávat pozor na to, abychom nesměšovali dvě věci. To, co jsme viděli v Polsku, to je jasná státem subvencovaná nabídka té subvence tedy té čínské nabídky proto byla levná a já si tedy kladu otázku, do jaké míry se nám může vlastně podařit i s ohledem na globální právo o hospodářské soutěže, abychom skutečně, aby toto bylo cíleně zaměřeno. Evropská komise by se měla zaměřit právě na ty příklady státem subvencovaných kandidátů ve veřejných zakázkách právě ten problém v Polsku jasně je příklad antidumpingového případu a byl bych velmi vděčný, kdyby komise právě mohla říci, jak zajistí, abychom vlastně tak používali ty nástroje na ochranu proti tomuto protože aby se používaly tyto záležitosti jinak, aby právě tyto příklady případy byly regulovány, abychom z tomu využívali. A myslím si, že právě případ z Polska je takovýto příklad eh, antidumpingu a tak dále. A myslím si, že je potřeba, abychom dávali na to. Doufám, že dostaneme na to správné odpovědi a že v následujících týdnech a měsících budeme moci o tom diskutovat, abychom našli nějaké řešení. Děkuji. Nyní na tři minuty dám, vím, že je to obtížné a krátké, dám slovo zástupkyni komise. Já omlouvám se za zkomolení vašeho jména. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Tato první výměna názorů pro nás byla velmi zajímavá. E, dotýká se celé řady témat, takže nebudu mít čas je probrat detailně. V tuto chvíli bych stručně řekla jenom pár slov o e, té existující reformě a otázkách GPA a iniciativ v, v oblasti e, státních zakázek. Co se týče GPA, e, vyslechli jsme zajímavé komentáře, co se týče efektivnosti dohody. Jak e, poslanci asi vědí, my se snažíme zlepšit tuto dohodu, co se týče znění i, i pokrytí, více příležitostí Eh, pro naše partnery a současně se to dotýká oboc, obecně otázky reciprocity v oblasti státních zakázek, aby existovala větší rovnováha, co se týče příležitostí nejenom v Unii, ale i mimo. My toto nyní zkoumáme v kontextu naší externí iniciativy, kde skutečně konstatujeme nebo je to pan Gaspari, jak, jak to žádá pan Gaspari, eh, budeme brát v potaz problematiku státních podpor, jako třeba v tom polském případě hm, výstavby dálnice, která eh, eh, byla přišknuta tedy čínské stavební firmě. Je to velice složité téma a já Eh, se domnívám, že eh, tuto problematiku státních podpor bude velmi těžké, jak si uchopit na zahraničí. Co se týče modernizace, my jsme už zahájili činnost eh, v komisi na toto téma, vedli jsme velmi široké konzultace. Výsledky vám budou předány, vám i všem zúčastníkům na konferenci, která se bude konat příští středu a e, cílem je další zjednodušení. Budeme diskutovat o příležitostech e, v, pro malé a střední podniky a jak už tady taky zaznělo ze strany tady poslanců, e, jako ta problematika zajišťování potravin místními subjekty, to budeme také řešit. Někdo tady taky zmínil Eh, otázku Prahu. Je to součást konzultací, dostáváme velice smíšené reakce na toto téma a tuto chvíli bych mohla zdůraznit, že komise nadále uvažuje o tom, zda eh, by nebyla eh, nejlepší tedy cesta zjednodušení a pro výbory INTA je, myslím, důležité také mezinárodní závazky, eh, které my máme nejenom v rámci dohody o volného trhu, ale eh, eh, je eh, otázka Prahu, eh, představuje tedy také řadu problémů, co se týče naplňování našich mezinárodních povinností a, eh, a hrozících kompenzací. A konečně jeden z poslanců tady hovořil o návrhu zrevidovat různé typy veřejných zakázek Eh, na poskytování zboží služeb. Ta, nás by taky zajímalo, eh, jak si se zapojit nebo slyšet, jaké jsou výsledky této diskuse, protože tam je to, ty názory jsou rozdělené tradičně, to se týká nejenom směrnice, ale i eh, všech dohod a budeme vítat výměnu názorů na toto téma. Děkuji. Děkuji. Já se opravdu omlouvám, že odpovědi komise eh, byly na adresu pana Šolce tak málo pozitivní. On má totiž dneska narozeniny, takže možná si to budete muset vyříkat s Evropskou komisí v souvislosti s tímto vaším významným výročím. Kadere, 15 eh, vteřin nebo ne? Ano, ano, 15 vteřin. Ehm, eh, co se týče reakcí kolegů, já bych chtěl připomenout, že v tom rámci, který je stanoven přece jenom IMCO, je eh, eh, výbor, který tedy toto eh, je v tom kompetentní a my se zabýváme pouze tou problematikou zahraničně obchodní. Já bych chtěl pouze možná na závěr říci, že bychom jako Spojené státy možná měli mít kontrolní orgán pro zahraniční investice v Evropě. Mají to ve Spojených státech, takže tady by to nebylo nic revolučního, ale možná bychom mohli mít podobné nástroje. V komisi se o veřejných zakázkách hovoří, já mám postoj, který se blíží spíš názoru pana Michela Barniera, eh, než případně komisaře pro obchod. Tak, tolik. Děkuji, omlouvám se za to, že na vás tak tlačím, ale čas prostě eh, není. Za všechno může Robert Turdy, jak jste si jistě všimli. A bod 8 týkající se Mezinárodní dohody o tropických dřevinách, o tom budeme hovořit odpoledne po hlasování. A nyní si uděláme minutovou pauzu a následovat bude schůze koordinátorů. Děkuji.